určitá nejasná témata, jako je riziko toho, že tu dojde k určitému obcházení ehm, těch základních cest, to znamená, že to dojde k nelegálním zásilkám Soud zmiňuje celou řadu okolností, navrhovatelka Imka toto mm, samozřejmě zvažuje. Nicméně je tu celá řada problémů, protože pokud tu vyjmenujeme všechny možné okolnosti, ke kterým může dojít, pak může dojít jednou k takové okolnosti, která nebude na seznamu a v podstatě budeme mít svázané ruce. Takže my se e, snažíme to udělat tak, aby jednoduše celní orgány to mohly interpretovat, řekněme, obecněji. Takže my si myslíme, že ten návrh, který předkládáme, je takový obecnější, právě proto, abychom se vyhli situacím, kdy prostě musí celní orgány eh, nějak za kročit u nějaké rizikové situace, aby neměli svázané ruce díky nějakým konkrétně sestaveným seznamům. Pak samozřejmě mezinárodní spolupráce, ta je naprosto zásadní a je řešením problémem, když se snažíme bojovat proti pirátství, padělkům, to je téma i spolupráce celé řady vlád, například tak toto e, probíhá spolupráce s čínskou vládou, výsledek je ve směs pozitivní. A my jsme tedy předložili několik návrhů v této věci a myslíme si, že jsou důležitá. Co se týče paralelního obchodu, to je zase téma, které se objevuje na častých pracovních skupinách. Tady jsme také předložili jeden návrh, abychom dodali celním orgánům nástroj, prostřednictvím kterého mohou identifikovat ty rizikové situace a také, aby věděli, jaké informace těm vlastníkům práv předává. Je to takový základní prvek, tedy je to otázka vysledovatelnosti. A co se týče sdílení nákladů, to je zase prvek, o kterém si myslíme, že může být důležitý, protože až dosud vlastně vlastník práv musel za všech okolností, když došlo k zadržení nějaké zásilky, a ti přepravci zůstávali stranou. Často přepravci nespolupracovali, neposkytovali informace a v tomto případě tedy budou zapojeni do celého procesu. Myslím si, že je to důležité zapojit do procesu. Musí tu být ta odpovědnost za ten druh zásilek, které přepravují. Musí být schopni poskytovat informace, které jsou důležité pro celní úřady a tedy musí na ně být kladena určitá míra odpovědnosti. Toto rozložení nákladu také bude prospěšné. Samozřejmě nemusí platit úplně všechno, bude, dojde tu k rozdělení, ale k tomu se vyjadří určité eh, právní mm, orgány. Pak tedy to jsou v souhrnu naše návrhy. Nás eh, se tedy týkala pouze malá část celé té zprávy a samozřejmě, že jsme ochotní vyslechnout si návrhy kolegů a jakékoliv návrhy na zlepšení ještě dnes ráno proběhlo setkání eh, s polským předsednictvím, v podstatě ta samá témata tu zazněla. My jsme se nad tím zvážili, zamysleli jsme se nad základem všech těchto problémů, takže jsme ochotni vyslechnout si nějaké návrhy. Ano, takže návrh stanoviska najdete ve vašich složkách a nyní předám slovo stínovým zpravodajům v první řadě Palbo Salba. Děkuji, pane předsedo podstatě souhlasím s tím, co řekla navrhovatelka paní Andrés Barea. Myslím si, že klíč této zprávy je v tom, že musíme zajistit, aby to byla tedy eh, dohoda, která půjde ve prospěch spravedlivého obchodu a aby tedy dala obchodu jasné záruky. Jak řekla paní Andrés, tady hlavním zájmem je ochraňovat vše to, co se týká duševního vlastnictví. A v případě Evropy duševní vlastnictví je výsostně důležité, protože na tom se zakládá naše konkurenceschopnost a tu si ostatně vždy přejeme pouze navyšovat. A myslím, co je ještě důležitější než duševní vlastnictví a její ochrana, tak to je v podstatě to, že toto je středobod našeho zajištění budoucnosti. Nicméně musí to být sloučeno také s takovým vzájemným úsilím. Je důležité ochraňovat majetek a a tedy spolupracovat s našimi obchodními partnery. Myslím si, že i samotná komise jde správným směrem, jak tu již zaznělo, a také práce e, VTO e, je, e, myslím si, velice dobrá. A ještě bych rád dodal jednu věc, jeden aspekt k tomuto tématu. Týká se informovanosti a vzdělání. Samozřejmě je zřejmé, že dochází k výrobě takovýchto produktů, že se dostávají do Evropy a to je proto, že tam mají tedy poptávku. To si tedy uvědomujeme, takže je důležité vytvořit nějaké dodatečné úsilí a uvědomovat občany, informovat je, vzdělávat naše mladé a sdělovat jim, jaká jsou to nebezpečí, pokud budou kupovat takové druhy zboží protože v podstatě toto zboží nerespektuje práva duševního vlastnictví. Děkuji. Děkuji vám. A dále paní Šalke za ALDE. Thank you very much, um, chairman, and... Děkuji, pane předsedo, eh, za tento úvod. Eh, já mám několik konkrétních otázek. První se týká otázek, které paní zpravodajka již eh, uvedla. Máme několik rozhodnutí Evropského soudního dvora, eh, v nich se tedy soud snažil eh, ujasnit pravidla týkající se zboží v tranzitu ve vztahu k mm, právům duševního vlastnictví. Podle těchto rozhodnutí tedy zboží, které není určeno pro evropský trh, nepodléhá tedy kontrole ochrany práv duševního vlastnictví. A já bych se tady chtěla eh, zeptat, zda by podle vašeho názoru komise měla jak se znovu eh, interpretovat tato pravidla a zadržovat eh, zboží a snažila se zjistit informace o té transportní síti a případně zboží, které pravidla, práva duševního vlastnictví porušuje zničit. Konkrétně pozměňovací návrh 4 hovoří o zboží v tranzitu a já bych se chtěla zeptat, proč bychom eh, tato pravidla měli v evropském nařízení eh, definovat nějak jinak, když nám předchozí judikatura ESD říká něco jiného. Pak paralelní obchod eh, v rámci evropského vnitřního trhu není paralelní pohyb porušením. A potom k 5.6 pravidla držitelů práv duševního vlastnictví, jak zajistit, aby tyto mm, zákonné dopravní sítě eh, jak eh, tedy tyto informace sdílet s držiteli těch práv a potom zodpovědnost dopravních společností, konkrétně pozměňovací návrhy 8 a 9, kde se zvyšuje právní nejistota pro eh, dopravní přepravní společnosti. Mohlo by to vést k tomu, že tyto společnosti by eh, možná museli si najmout zvláštní právníky, eh, kteří by jim tady pomohli zjišťovat, zda přepravované zboží neporušuje práva duševní vlastnictví. To by samozřejmě pro specialisty na přepravu mohlo být eh, velmi složité a já bych se tedy chtěla zeptat, zda bychom tím vlastně nebránili obchodu, který je pro Evropu důležitý, především tedy u malých a středních podniků, jak eh, zajistit, aby se eh, tedy nevystavovali nebezpečí případné odpovědnosti, kterou vlastně těžko mohou eh, zajistit. Děkuji. Další členové, pan Kaspary za EPP. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem velmi rád, že můžeme diskutovat o této otázce. Jsem velmi rád, že byl předložen návrh zprávy. Nicméně mám dojem, že kdybychom se ještě podrobněji zabývali, že bychom se eh, mohli také podrobněji zabývat celními otázkami. Já jsem minulý týden byl v kontaktu s jedním podnikem, který prakticky toto nařízení aplikuje a problém je v tom, že to současné nařízení i ta jeho novelizace nezohledňuje eh, potřeby podniků. Když se podíváme na situaci, kdy máme majitele práv, který potom dostanou produkt z nějakého třetího státu z Azie, třeba z Číny, tak ta situace potom je asi taková, že záleží potom, do jakého přístavu to dorazí. Tam třeba řekněme, že to je v Německu, tam to dorazí k celním orgánům. A další dodávka potom dorazí do Itálie a my potom zjistíme, že italský celník s tím nemůže dělat vůbec nic, protože si musí nejprve eh, přeložit eh, všechny dokumenty, takže to záleží na tom, kam to dorazí. Příště to dorazí do jiného členského státu, ta dodávka, takže ten podnik, který chce prosazovat své právo duševního vlastnictví, neustále si pořizovat spoustu překladů, aby vůbec byl v pozici, kdy je schopný eh, si své právo ubránit a prosadit. Další věc, kdybychom s tím něco dělali už v těch zemích původu, zejména tam, eh, odkud pocházejí padělané produkty a se kterými nemáme žádné dohody, například s většinou žádné dohody ohledně padělků nemáme. Já jsem, jak jsem říkal, příště, eh, minulý týden se bavil s jedním podnikem, který, který ví naprosto přesně, Eh, odkud pocházejí přesně v Číně ty padělané výrobky, ke kterým oni mají právo a jak je to administrativně náročné, aby vůbec Čína akceptovala jejich právní dokumenty, tak mám pochybnosti, jestli ta práva jsou prosaditelná u čínských soudů. A Myslím si, že e, Evropská komise by měla velmi naléhavě s tím něco dělat ve vztahu k našim obchodním partnerům. A další věc, velmi aktuální, je to, že tady máme různé toky zboží a ty vůbec kolikrát nemohou jít přes jakýkoliv e, přístav, kolikrát se musí překládat z jednoho přístavu do druhého, protože podniky už e, velmi dobře vědí, kde se to kontroluje přísně, kde se to kontroluje méně přísně. Já si myslím, že není možné po tolika letech, kdy máme celní unii a vnitřní trh, aby eh, panovaly ještě tak velké rozdíly. A proto by mě zajímalo zejména eh, od komise, kdyby nám řekla, protože v roce 2006 a i v tomto roce eh, tehdy to byla strategie pro globální Evropu a letos to byla jiná strategie, ve které jsme vždycky požadovali, aby komise se zamyslela nad tím, jak by bylo možné koordinovat práce celních orgánů, které kontrolují dovoz a vývoz. Vůbec nejde o žádné daňové záležitosti, jde pouze o kompetenci pro clo. A už několikrát jsme tedy jako parlament vyzvali komisi, aby nám komise předložila, jakým způsobem lze upravit tyto komunitární, nebo věci, které jsou zakotveny v komunitárním právu, jednotným způsobem upravit, a to jednotně ve všech 27 členských eh, státech, aby ten postup při vyřizování eh, dovozu a vývozu byl jednotný. Komise nám na to nikdy neodpověděla, já bych byl velmi rád, kdyby to komise jednou už udělala. V roce 2006 jsme to tehdy přijali eh, s velmi těsnou většinou, teď s velmi velkou většinou, nebo letos velkou většinou, a myslím si, že je na čase, aby tyto popisy byly jednotné. A zajímalo by mě, co si teda na rok 2012 komise naplánovala. Toto všechno je hezké, jde to správným směrem, něco se tím možná i vylepší, ale jinak je eh, ta celní oblast obrovská, obrovské téma, se kterým potřebujeme něco dělat. A všechno to spadá do kompetencí Unie, protože hovoříme buď o clech, anebo o vnějším obchodu. Toto je jenom malý krok eh, správným směrem. A ještě jednou opakuju, že by mě skutečně zajímalo od komise, kdy přijde ten velký krok a eh, jaké úvohy, úvahy komise uskutečnila od roku 2006, kdy jsme tento požadavek přijali poprvé. Thank you. I join you in putting this question. Děkuji. Já se připoji k této otázce nasměřované na komisi. Doufám, že odpověď dostaneme co nejdřív, v podstatě okamžitě, protože tu nemám žádné další žádosti o slovo. Takže se o paní Karoliny Berry, která zastupuje komisi Digitaxu. Thank you, Mr. Chairman, and thank you. Uh... Děkuji, pane předsedo, a děkuji také poslancům za jejich otázky. Začnu to poslední otázkou, co komise a členské státy dělají proto, aby tato opatření byla na hranicích správně prováděna. K tomu řeknu, že my každý den eh, máme nějakou iniciativu, která podporuje činnost celních orgánů. V souvislosti s tímto nařízením konkrétně eh, chceme dále harmonizovat postupy pro práci celních orgánů v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví. V tom našem návrhu uvidíte celou řadu těch aspektů, které chceme harmonizovat, které v současnosti harmonizovány nejsou. Dále bych chtěla upozornit eh, na to, na, ehm, že máme tedy celou řadu mechanismů. Například máme společný systém řízení rizik na komunitární úrovni, kde u všech 27 členských států máme stanovena eh, stejná kritéria rizik, což je tedy z výsledků eh, naší pilotní práce. Testovali jsme to v současné době, či nedávno tedy v souvislosti s tou krizí v elektrárně Fukushima, kdy se kontroloval obsah kontejnerů a kdy bylo třeba zajistit, aby všechny celní orgány po celé Evropské unii bylo, byly schopny provádět tyto kontroly. Musím říct, že jsme velmi spokojeni s výsledky. Eh, na hranicích se k těm problémům přistupovalo jednotně. Pokud jde o spolupráci v oblasti IPR se státy původu, tady tedy vítáme pozměňovací návrhy paní zpravodajky. Prostředky k možnosti tedy výměny informací se státy Eh, původu, u eh, obchodních transakcí, kde je určité podezření, by nám samozřejmě lépe umožnilo eh, zajistit prevenci vývozu zboží, které porušuje práva duševního vlastnictví. Máme také akční plán pro spolupráci EU-Čína. Tento plán Eh, již funguje několik let, usilujeme či snažíme se právě o výměnu informací. Mm, pokud eh, tedy přijede nějaký kontejner do Evropy, celní orgány kontaktují čínský přístav či letiště, odkud ten kontejner přichází a snaží se tedy předávat ty informace o tom, že se jedná o zboží, které porušuje práva pra, eh, duševního vlastnictví, tak, aby ten příslušný výrobce tedy mohl být potrestán či ta produkce eh, zastavena. Tato mezinárodní spolupráce je velmi důležitá a my doufáme, že budeme mít legislativní nástroje tak, jak eh, se v té novele předpokládají, tak abychom toho mohli dosáhnout. Pokud jde o transit zboží, chtěla bych ujistit stínou zpravodajku, která zmínila či řekla, že eh, komise se snaží znovu vykládat eh, judikáty ESD, eh, tak zde chci říci, že to mm, vůbec není pravda. Ten návrh byl mm, předložen před posledním rozhodnutím případu Nokia Philips Eh, tak eh, ten náš návrh eh, plně respektuje rozhodnutí ESD. Vzhledem k tomu, že neexistuje zatím ochrana práv duševního vlastnictví u tranzitu, tak se domníváme, že celní orgány by měly tuto situaci tedy eh, respektovat a nemohou zasáhnout ani zboží v tranzitu. Zasáhnout mouze, mohou pouze v případě, eh, že mají podezření, že to zboží, které je oficiálně v tranzitu, by mohlo být v konečné fázi určeno pro evropský trh. Paní zpravodajka, stínová zpravodajka, eh, tedy hovořila o této situaci tam v případě, kdy existuje určité podezření, že to zboží půjde na evropský trh, tak eh, celní orgány zasáhnout mohou. Samozřejmě v konečné fázi bude na soudu k pozměňovacímu návrhu číslo 4, kde je tedy odkaz na to, že v článku 1 se nařízení bude vztahovat také na zboží v tranzitu. My se domníváme, že to není eh, nutné, protože eh, nařízení se vztahuje na veškeré zboží, které je eh, pod celním dohledem, což se tady také týká zboží v tranzitu, takže se domníváme, že to není potřeba zvláštní ustanovení pro tuto situaci. A konečně, pokud jde o náklady, my samozřejmě chápeme, že toto je velmi citlivá situace, citlivá otázka otázka. A na celních orgánech není, aby stanovovali, kdo bude co platit. Náklady, které celním orgánům vzniknou, eh, se budou proplácet. Ale držitel těch eh, práv, který bude muset eh, toto uhradit, ale samozřejmě bude moci soudně vymáhat tyto náklady na tom, kdo ta práva porušil. Takže rozhodně by to nemělo vést nějakým nákladům pro náš rozpočet. Děkuji. Děkuji. Eh, pan Kaspary. Pokud mi to umožníte, pane předsedo, tak bych chtěl ještě do, položit jednu doplňující otázku komisi. Pokud jsem to správně pochopil, tak ta otázka sjednocení eh, celních postupů v EU ještě vůbec nebyla předmětem úvah komise. Je to skutečně tak, že se na tím komise ještě ani nezamyslela? A za druhé, proč tomu tak je, když je k tomu parlament vyzval již v roce 2006, eh, cituji, požaduje, aby komise eh, a členské státy se seriózně zabývaly nad tím, jak by bylo možné sjednotit celní orgány a celní postupy v EU, tak, aby byly jednotné na eh, celém území EU. Byl bych velmi rád, kdyby nám komise na tuto otázku mohla odpovědět. Again, I turn you in this question, commission. Komise, můžete prosím zareagovat na tuto otázku? Máte eh, k tomu, co říci k eh, sjednocení celních postupů? Děkuji za tuto otázku. Ano, my jsme se podrobně zabývali tímto požadavkem, Evropského parlamentu. Myslím, že to bylo již projednáno v době, kdy pan Salvini eh, předkládal svou zprávu k modernizaci Eh, celní zprávy a tehdy se také hovořilo o tom, zda bychom na evropské úrovni měli eh, vytvořit nějaký správní orgán. My jsme se v té době nedomnívali, že by to bylo nutné. V podstatě jde o to, abychom zajistili, aby 27 celních zpráv fungovalo jako zpráva jedna. Eh, v tom návrhu eh, komise k modernizaci celního kodexu, eh, tam z toho tedy uvidíte, že se neustále přijímají eh, různé, různá opatření k tomu, aby bylo sjednoceno to provádění. Také máme evropský program, který financuje společné školení, spolupráce, vyvíjení společných nástrojů pro celní e, zprávy. Celní zprávy jsou dnes podle našeho názoru mnohem lépe integrovány, mnohem lépe interaktují, než kdybychom měli jeden centrální orgán. E, já jsem se jistá, že i kdybychom že tím, že tedy zajišťujeme společné školení a společné nástroje, e, zajišťujeme dostatečné Eh, prosazování a eh, dostatečnou jednotnost. Děkuji, pan Jose, paní Jose Bara. Ano, pane předsedo, uzavřu to. Pan Kaspary tady hovořil o sjednocení eh, legislativy společenství. To je dobrá myšlenka, ale tady v podstatě se snažíme o to, aby to působení celních orgánů bylo efektivní. A rozhodně v nadcházejících měsících pak můžeme hovořit i o tom dalším tématům. Máme tu tedy určité problémy a ve věci transitního zboží. Komise nevidí ten důvod, proč toto se objevuje mezi textem článku. Všichni v pracovní skupině ale došli k závěru, že zboží v tranzitu v podstatě způsobuje těch nejví, nej, tu největší míru podezření při vstupu, takže si vyžaduje největší, nejvyšší míru dohledu. A z toho důvodu jsme tam zapracovali jeden konkrétní článek, aby se vzal v pot, bral v potaz eh, i tento fakt, který toto stojí v pozadí tohoto návrhu. My to považujeme za důležité. A pak ta otázka poplatku, jak říkala komise, samozřejmě celní orgány si to přejí vybírat a teď otázka je třeba to všechno uhradit, můžeme to rozložit, tu zátěž i na ty jednotlivé přepravce. Samozřejmě mělo by to být spravedlivé a zpráva by měla být dostatečně opatrná v tom, že bude vybírat tedy ty nezbytné prostředky, ale má to dopad na celý řetězec. A e, právě i celý ten řetězec je ve všech svých částech postižen právě těmito nelegálními skutečnostmi, takže je důležité nahlížet z obou stran. Co se týče paralelního obchodu, paralelní obchod, tady nejde tedy o padělené zboží, ale je třeba tedy mít dostatečné informace, aby se zaznamenala možná rizika, ke kterým může dojít a zejména poskytnout tedy nezbytné informace držitelích práv. No a jinak ještě říkám, že čekám na vaše připomínky. Děkuji. Lhuta pro předkládání poz, pozměvacích návrhů 9. ledna a do 18. hodiny. A nyní se dostáváme k bodu 13 to znamená druhá změna dohody z Kotonu. To je zase postup na základu souhlasu. Tady za to je, zde je příslušným výborem DV a my jsme se rozhodli, že tedy eh, vypracujeme stanovisko výboru DV v roce 2010 jsme měli stanovisko o tom, jak by měla být tedy eh, tato dohoda revidována. Nyní k tomu přeskumu došlo a nyní se vyjadřujeme tedy k obsahu té revize. Naším navrhovatelem je Daniel Kaspary za PPE a tomu já předávám slovo. Pane předsedo, děkuji. Na posledním zasedání výboru jsem už eh, všem kolegům eh, vysvětlil, eh, co mám v úmyslu napsat do tohoto stanoviska. Tehdy jsem také poprosil, aby mi ti, kteří budou chtít, poslali své připomínky. Nicméně nic jsem nedostal. Opakuji tuto nabídku ještě jednou na tomto místě. Pokud někdo z vás bude chtít ještě něco do toho stanoviska doplnit, tak mi to prosím, co ještě nejdříve před hlasováním pošlete. Jinak se budu držet do svého názoru, že bychom výboru pro rozvojovou pomoc měli doporučit tuto smlouvu ke schválení. Děkuji vám za pozornost. Uh, sorry. Um, David Martin now. David Martin. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, já bych chtěl děkat Danielovi za toto stanovisko. Ten důvod, proč ode mě nic nedostal, je to, že jako stínový zpravodaj naprosto souhlasím s jejich stanoviskou. Vypadá to, že Vánoce letos přišly o něco dříve. Myslím si, že bychom s tím měli eh, pohnout. Eh, je už na čase, takže co nejdříve je potřeba tuto dohodu schválit. Víme, že další revize bude v roce 2015, ta dohoda potom vyprší v roce 2020 pokud nám to zase bude trvat rok a půl, než schválíme to další, tak ani nebude mít smysl to revidovat. Měli bychom se postarat o to, aby ta revize byla zahájena co nejdříve, ta příští revize. Souhlasím s těmi třemi body, které tady jsou uvedeny o financování obchodu, o podpoře mikroúvěru. Jediná poznámka a chápu, že komise s tím trošku měla problém, když to vyjednávala. Myslím, že tam mělo být silnější zohlednění nediskriminace na základě sexuální orientace. Ale chápu, že komise měla problémy, když to vyjednávala se státy AKT. Ale to není tak závažné, takže si myslím, že bychom to měli schválit a věnovat se dalším věcem. And now Paul. Paul Murphy má slovo za GUEM. I já děkuji panu zpravodaji, jenom několik krátkých poznámek k této dohodě. Jeden z rysů této dohody, a to je také v televizi, je plnění cílů tisíciletí. Otázka je, jestli prostředky nebo kroky, které v tomto smyslu Evropská komise přijala, vedou k jejich plnění, zejména se týká IPAS, což je asi úplně nejdůležitější. při využívání těchto obchodních nástrojů, což také předmětem mnohých kritik. A jak vůbec EU může vyvíjet tlak na ty státy, které se tak rychle rozvíjejí a kde jde o to, že dochází vlastně k rozpadu těch regionálních bloků, spíše než k jednotnějšímu postoji těch států AKT. Takže si myslím, že ještě to bude trvat nějakou dobu. A já si vědomuji, že liberalismus nebo uvolňování obchodu není ten nejlepší mechanismus a potřebuje diskutovat o dalších věcích, nejenom obchodu, aby došlo k diversifikaci. Myslím si, že by to tam šlo více zdůraznit těch, v tom vašem vysvětlení. Je škoda, že není, eh, bude na žádná změna u zdanění, protože informace, které máme o úniku daní ze strany nadnárodních společností, jsou šokující. 160 miliard ročně, což je více než celý rozpočet na rozvojovou pomoc. A to dělají to díky tomu, že nemusí eh, přiznávat všechny své zisky nebo je různě přesouvají z jedné země do druhé. Time to listen to the Teď eh, se poslechneme eh, stanovisko komise. Pan Mark Tiso? Kde pak ho máme? Dobrý den. Myslím, že tady padla otázka, která se týká více těch partnerských eh, dohod. A já bych poprosil svého kolegu, aby na to odpověděl. A podle mě tady ještě padla jedna otázka týkající se mikrouvěru, sexuální orientace, cílu tisíciletí a daňových otázek při používání těchto zdrojů. Nejprve tedy k těm mikrouvěrům. Neznám všechny ty články této dohody z Kotonu, ale myslím, že tady je každopádně právní základ pro provádění těchto opatření a pro podporu mikrouvěru v těchto zemích. Kromě toho ještě příslušné strategie máme také podporu mikrověru. Co se týče sexuální orientace, myslím, že všichni asi si uvědomují, že v těch jednáních s partnery AKT je toto eh, věc, která se těžko řeší. Článek 8 je prakticky nejlepší výsledek, které jsme mohli eh, dosáhnout. Vzhledem tomu, že musíme respektovat určité základní podmínky těch, těch jednání, někdo si myslí, že to je už dostatečné, ale každopádně nám to minimálně dává prostor pro to, abychom tyto otázky vznesli v rámci politického dialogu se státy AKT. Co se týče cílů tisíciletí, asi všichni vědí, že ty původně stanovené Cíle byly ambiciozní, je ještě příliš brzy, abychom je vyhodnotili. V loňském roce se hodnotily národní strategie státu AKT, která eh, minimálně konstatovala určité zlepšení. Například ve školství, ve zdravotnictví, tam jsou problémy. Nicméně na začátku příštího roku bude prováděna další strategie pro rozvojovou pomoc, která se zaměří například na umrtnost kojenců, pomoc matkám materství a bezpečnost potravin. Ta strategie eh, je naplánována od roku 2015, ale již dnes je možné konstatovat určitý eh, pokrok. Co se týče těch daňových otázek, To rozhodně nebylo v jednání zapomenuto. Eva Žoli, eh, bývalá předsedkyně eh, výboru DV a generální ředitelství Taxud, eh, vedli jednání se státy AKT. To se potom objevuje v článku 33c, kde se státy AKT žádají o to, aby uvolnili domácí eh, prostředky výnosů z daní eh, na tyto účely, aby zabránili daňovým únikům, ať už to jsou domácí podniky nebo na národní společnosti. Takže ten právní základ byl posílen a teď jde o to, jak eh, podpořit programy na boj proti daňovým unikům. A co se týče těch partnerských hospodářských dohod, tak eh, k tomu vám něco řekne můj kolega. Děkuji za vaše otázky. Druhá revize dohody s Kotonu aktualizuje ustanovení obchodu a tím nahrazuje ta, ty partnerské dohody z roku 2000. Podobně ta druhá revize dohody z Kotonu přetváří články týkající regionální integrace. To je pořád jedna z hracích sil našeho partnerství. Eh, myslím, že to reflektuje také narůstající rozdíly v rámci těch jednotlivých regionálních bloků. Tyto zásady se tady tím formálně zavádějí. Debata ale určitě bude pokračovat. nemůžeme, si, nemůžeme říci, že ta liberalizace na základě EPAS eh, už dosáhla svých cílů, a to protože ta liberalizace ještě vůbec nezačala. Je to teprve v rané fázi a ty eh, podmínky nebo závazky státu AKT teprve začnou platit. Kromě toho implementace v Africe vůbec nezačala takže nemá cenu kritizovat liberalizaci. A říkat, že to je neúčinný nástroj, to je podle mě trošku předčasné. Děkuji. A teď dáme slovo panu Srodaj, pokud bude chtít. Nechce. To je výborné. Takže vidím, že pan je eh, naprostá shoda s jeho návrhem. Lhuta je pro předkládání pozměňovací návrh zítra v 6 hodin a hlasování se bude konat na naší další pravidelné schůzi v lednu. Teď jsme u bodu 14. Pozdění statutu jednací řád Mezinárodní studijní skupiny pro kaučuk. Postup souhlasu. My jsme příslušný výbor, já jsem zpravodajem. My jsme to konzultovali s mnoha stranami. Dnes tady máme také některé zástupce. Pan James Searles a pan Alexis Lautenberg. Jsou z jedné mezinárodní právní firmy. Paní Fazile Serelop, která je generální tajemnicí asociace výrobců kaučuku a pan Son Lines, který je konsultantem v oblasti obchodu s, mezi, s komoditami. Takže tady všechny vítám. A já bych eh, nejprve dal slovo prvnímu řečníkovi, zástupci Steptoe and Johnson a vyslechneme si eh, doporučení vyplývající z nedávné studie o volatilitě cen přirozeného kaučuku. They are preparing the presentation and I Mají k tomu prezentaci a já se přesunu, abych dobře viděl. Chairman, members of, uh, of the committee. Pane předsedo, vážení členové tohoto výboru, děkuji. Pan Moreira eh, už mě tady eh, představil, jsem generální tajemnicí Mezinárodní asociace výrobců kaučuku. Děkuji vám za váš zájem, za eh, vaše pozornost o tyto otázky. Je to věc, která velmi úzce souvisí s předmětem činnosti Mezinárodní studijní skupiny pro kaučuk. A já a můj kolega se Stephen Johnson bych vám chtěli popsat současnou situaci a také to, jakou roli by v tom ta studijní skupina mohla sehrát. Přírodní kaučuk je zemědělský produkt, který je určen vlastně jednomu uživateli. V podstatě to všechno jde výrobcům pneumatik. Prakticky 90 produkce kaučuku eh, jde nebo zpracovává, zpracovávají výrobci pneumatik. A čím větší je ta pneumatika, tím více je potřeba kaučuku. Je to eh, důležitá tedy surovina a ta by měla být eh, stabilně oceňovaná a její dodávky také měly být vyrovnané. Když se podíváme na e, dodavatele přírodního kaučuku, tak si vědomíme, že všichni pocházejí z jeho východní Asie, je to více než 93%, e, ten zbytek potom se produkuje v Africe několik málo procent v Jižní Americe, ale e, většina produkce pochází z Asie. 85% světové produkce pochází od malých pěstitelů, malých plantážníků, které, kteří mají průměr 3 hektary. Eh, ta doba růstu kaučukovníku je také 7 eh, let, eh, takže v okamžiku, kdy sázíte, zasazujete kaučukovníky, tak nevíte, mm, jaké bude počasí, jak to bude vyvíjet, jak to vyroste, takže nevíte, jaký bude váš zisk, takže tady panuje značná nejistota, jak pro odběratele, tak pro výrobce a pěstitele často volí jiné plodiny, když mají pocit, že ty výnosy jsou příliš nejisté. Už jsme to byli svědky minulosti a určitě se to může stát i v budoucnosti. Je to tedy velmi nevyrovnaný cyklus, který trvá 7 až 10 let. Toto, tolik tedy k těm dodávkám, když se uděláme na poptávku. Evropská unie je jeden z regionů na světě, který je stoprocentně závislý na dovozu kaučuku prakticky. Tady eh, žádný kaučuk eh, není produkován. 10, přibližně nebo 11 to bylo v roce 2011. Eh, celkové produkce kaučuku je určen pro Evropu. Další velcí odběratele jsou Čína, Brazílie, Indie, Indonésie. To jsou teď prakticky největší odběratele. Další prvek, který je zásadní, je ten, že trhy s kaučukem byly předmětem značné fluktuace cen. Tady například vidíte obrázek, který vám eh, ukazuje vývoj v posledních deseti letech. Je to cenový index přírodního kaučuku v porovnání s jinými komoditami primárními tedy. Když se například podíváte na období mezi 2007 a 2010, tak ta fluktuace byla až o 30 což je prakticky největší míra fluktuace u zemědělských komodit. A když e, se podíváte na období po roce 2010, tak ceny kaučuku rostly ještě rychleji než ceny e, potravy na energetických plodin takže dochází k čím tím většímu rozdílu mezi těmi cenami. Proč ty ceny kaučuku vzrostly o tolik více? Těch důvodů je několik. Jednak je to rostoucí poptávka, zejména z Číny. Čína se nyní stala zemí, která spotřebovává nejvíce kaučuku. Prakticky eh, ta poptávka tady je jako poptávka Spojených států, Japonské a Evropy dohromady. Dále jde pro ten to období sedm let, eh, než ty investice začnou vynášet. Kromě toho v letech 1997 až 2003 bylo zasazeno příliš málo eh, kaučukovníků. Bylo to období, kde ceny byly relativně nízké a proto nedocházelo k zakládání nových plantáží. A víme, že to trvá nějakou eh, dobu, než ty kaučukovníky začnou pořádně růst a plodit. Kromě toho Toto odvětví bylo postiženo těžkými dešti. V roce 2008 až 2010 eh, a cena vzrostla z 1,25 dolarů na kilo, což byla cena v roce 2009 eh, únoru, a dnes představuje 6,45 eh, dolarů na kilogram. To je obrovský nárůst, prakticky v žádném odvětví se nebyly svědky tak obrovského nárůstu cen. A v podstatě eh, dnes je ta cena nepředvídatelná. Fluktuace cen je významným faktorem, který eh, samozřejmě narušuje dlouhodobé plánování a ohrožuje naši konkurenceschopnost. A já si, eh, my jsme si mysleli, že je potřeba se více zamyslet nad tím, co přesně způsobuje tuto fluktuaci a abychom se tím, jestli potřebujeme nějaké nové nástroje, abychom zlepšili transparentnost trhu. Uvědomili jsme si, že transparentnost trhu je chybějící eh, prvek a proto jsme si nechali pořídit eh, studii od Stepton Johnsons a já bych teď chtěla, aby nám zástupci této firmy eh, tuto studii představili. Um, Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, je pro mě velkou ctí, že vás dnes mohu seznámit se studií, kterou jak paní generální tajemnice ve svém eh, úvodu právě mm, představila, která se tedy snaží eh, představit nové techniky. Jeden z hlavních, jedna z hlavních výzev eh, tohoto sektoru se týká cen. Došlo v nedávné minulosti k určitému vývoji, který si zaslouží pozornost. Za prvé, eh, finanční krize z roku 2007. Tehdy jsme eh, zjistili, že došlo k obrovskému nárostu eh, povědomí toho o tom, jak jsou ceny nestále a jaký dopad to má na makroekonomický kontext. Za druhé, jsme si všimli, že mezi, 2000, mezi lety 2007 a eh, květnem 2011, kdy jsme se mm, si to situaci analyzovali, došlo eh, k jakému si přenesu na jiné mezinárodní organizace, které plní různé úkoly, eh, mají své sídlo v jiných eh, lokalitách a jak si představují úplně nové trendy. Třetím východiskem pro nás byl nový jev, který sehrál velmi důležitou politickou roli. A to je otázka toho, do jaké míry mají finanční trhy vliv na ceny této konkrétní komodity. Co to tedy vše znamenalo? Znamenalo to, že jsme vložili důraz na pět eh, hlavních bodů. Za prvé jsme chtěli pochopit a posoudit, jak jaká je ta hospodářská stránka eh, této cenové volatility. A za druhé eh, snažit se, eh, jak si pozměnit, přenést ten důraz z těch vnějších vlivy spíše kontingentní. Dále jsme chtěli srovnat ceny kaučuku s cenami jiných komodit, jak zemědělských, tak nezemědělských. Třetím bodem bylo, že musíme lépe pochopit ve spolupráci s členy asociace, s členy asociace, jak probíhá eh, nákup kaučuku na národní úrovni a jak funguje výroba. Je to opravdu takový velmi izolovaný svět, především koncentrovaný tedy v Ázii. A e, jaký tato situace tedy má dopad na obchodování s kaučukem a na nákup kaučuku? Čtvrtý bod, který je trošku konkrétnější, se týká institucionálního kontextu. V letech 2007 až 2009, kdy eh, se poprvé cenou komodit zabývala schůzka G8 a G20, tak eh, tam proběhla velmi eh, hluboká analýza, kterou se tedy dnes zabývá zvláštní skupina v rámci G20, IOSCO které se zabývá těmi obchodními aspekty, OECD, Světová banka, FAO, zkrátka celá řada velmi odlišných institucí a organizací. A pro nás tedy bylo velmi důležité zanalizovat si, jak do celého toho obrázku vlastně e, zapadá kaučuk a jak e, se touto otázkou zabývají všechny ty různé instituce. A pak poslední bod – Eh, vzhledem k tomu, že jsme tedy v Evropě, že tato asociace je eh, především asociací evropskou, když má některé neevropské členy, tak jsme se eh, chtěli snažit, chtěli jsme se tedy pokusit pochopit, jaká je, jak, jaký je ten konkrétní evropský aspekt, ta evropská perspektiva. Jak paní generální tajemnice řekla, většina kaučuku se vyrábí Eh, jinde. Zkrátka eh, jsme se chtěli pokusit pochopit, jak tyto dvě eh, geografické velmi vzájemné lokality spolu navzájem, jak si komunikují, fungují. Přejdu trošku více od těch strategických otázek k těm spíše provoznějším řešením. Kdybychom to měli analyzovat velmi podrobně, tak eh, bychom to byli velmi dlouho, takže dovolte, abych opravdu velmi jen stručně schrnul, jaká jsou naše doporučení a závěry. Týká se to těch tří hlavních oblastí, eh, především tedy fyzický obchod, to vlastní obchodování, za druhé finanční platformy, eh, finanční trhy s deriváty a futures při obchodování kaučuku a potom ta jaksi celková obchodní politika a e, nástroje obchodní politiky, které mají dopad jak na fyzický e, obchod, tak na e, ty finanční trhy. Takže za prvé, pokud jde o vlastní obchodování, o ty fyzické trhy, naše hlavní závěry jsou následující. Za prvé, zlepšit transparentnost té, eh, té strany nabídky. To je naprosto zásadní pro zvýšení transparentnosti. Podíváme-li se na um, hlavní hráče, na hlavní podniky na tomto eh, segmentu, tak zjistíme, že na straně eh, poptávky eh, jsou informace a údaje poměrně dostatečně dobře k dispozici, ale na té straně nabídky eh, na tyto informace chybí a potřebujeme k tomu, abychom zlepšili, zlepšili transparentnost celého toho fyzického trhu. Potřebujeme informace z obou stran toho řetězce je potřeba, aby jak eh, poptávající, tak nabízející eh, měli vzájemnou důvěru a tato transparentnost eh, by k tomu měla na pomoci. Je tedy potřeba vyvinout dostatečně důvěryhodný zdroj informací. Proto je naprosto klíčové, abychom znovu eh, spustili činnost Mezinárodní studijní skupiny pro kaučuk, což je tedy předmětem eh, vašeho dnešního jednání. Domníváme se, že by to měla být hlavní, pokud ne jediná eh, hlavní tady, či pokud ne jediný zdroj výměny těchto informací. V naší studii jsme se také setkali s, mm, při té analýze jsme se setkali s případy různých manipulací na tom fyzickém trhu. Abychom toto napravili, je nutné zajistit, aby mezinárodní orgány státu, ve kterém k tomuto dojde, měli dostatečné eh, nástroje, dostatečnou právní pravomoc k tomu, aby mohli zasáhnout, uvolit nějaké sankce a tak dále, pokud k těm manipulacím dojde. To samozřejmě předpokládá, že příslušné vlády budou ochotny zasáhnout, ale k tomu se ještě eh, vrátím. Pokud jde o finanční platformy, eh, i zde je transparentnost naprosto klíčová. Eh, současná eh, reforma evropských finančních trhů, především tedy v oblasti komodit, nebude mít eh, dopad na současné ehm, fungování ehm, toho trhu s kaučukem, protože k tomu nákupu dochází především tady na, Evrop- na azijských trzích. Nicméně evropská reforma je přesto velice důležitá, protože tím vznikne vhodný, eh, Evro, eh, vhodný globální model pro transparentnost. Eh, opět Evropská komise i ESMA tu mají dostatečné pravomoci, aby tento nový mechanismus mohli nastavit. Eh, spekulanti na trzích s futures zřejmě neměli eh, žádný negativní vliv na volatilitu cen, ale eh, segment přírodního kaučuku je podle našich zjištění hm, v mnoha aspektech velmi specifický, a to i ve vztahu k těm trhům s futures, Náš obecný závěr, pokud jde o dopad finančních eh, trhů, je tedy takový, že trh s kaučukem tuto situaci na finančních trzích musí sledovat, především tedy pokud jde o futures na přírodní kaučuk. A teď eh, obchodní politika. My se domníváme, že Evropská unie má příslušné nástroje či možnost vyvinout příslušné nástroje tak, aby zajistila transparentnost a e, účinnou regulaci ze strany vlád. Pokud jde o e, trhy s futures, je to vidět například u toho mechanismu GPS, GPS plus, pardon, GSP+, plus, Domníváme se, že ta eh, probíhající jednání nepředstavují sice ideální řešení, ale eh, rozhodně prostor pro vhodné zajištění transparentnosti na bilaterální úrovni G20 a OECD eh, také uvažují o širším obchodním rámci, který by zajistil lepší transparentnost. OECD konkrétně uvažuje o Eh, eh, vývozních eh, omezeních na multilaterální úrovni a z dlouhodobého hlediska se domníváme, že je velmi důležité, abychom, aby státy zvažovaly zavedení pravidel, které zajistí spravedlivý přístup k nabídce ale VTO je zřejmě nejvhodnějším fórem pro tuto debatu a pro příslušná eh, opatření. Takže to jsou tedy ty tři oblasti, fyzické trhy, finanční trhy a obchodní politika, které, ve kterých doporučujeme opatření pro eh, další eh, postup. Pokud jde o ta doporučení, Výsledek naší studie podle našeho názoru ehm, tedy vede ke třem základním doporučením pro instituce, především tedy pro Evropský parlament, která lze přijmout v politické oblasti, ale jak jsme řekli, nejde jen o eh, politickou činnost, ale pokud jde o Mezinárodní studijní skupinu pro kaučuk, eh, jde také o otázky finanční podpora rozpočtu této studijní skupiny tak, aby byla zajištěna kontinuita práce eh, této skupiny. V tuto chvíli je to jediný orgán, který může zajistit transparentnost eh, informací a údajů a bylo by vhodné, kdyby tato skupina měla také o něco širší mandát. Pokud jde o další fungování studijní skupiny, eh, možná jste viděli, že členské státy a Tajsko což jsou tedy eh, především nejsilnější hráči, pokud jde o eh, výrobce a eh, spotřebitele, tak z této organizace vystoupili. Bylo by tedy velmi dobré, kdyby Evropský parlament mohl vyzvat k silnějšímu zastoupení na úrovni vlád, jak členů, tak eh, nedávno odstoupy všech členů a aby také přizvali nové členy, především tedy zástupce Indonésie a Číny. A pak eh, pokud jde o obchodní politiku, domníváme se, že by bylo velmi vhodné, kdyby Evropská unie zajistila, že jsou zavedeny nástroje obchodní politiky, které zajistí efektivní politiku eh, v těchto státech, které je, eh, která tedy bude bojovat proti zneužívání eh, na jak fyzických, tak finančních trzích. understand that there is... Já to vnímám. Takže tu máme před námi ještě jednoho řečníka, pan Tom Lenz. Yeah. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také za laskavé pozvání, abych eh, u této příležitosti zde mohl pohovořit. Já bych eh, rád eh, poskytl několik takových informací o kontextu tohoto a chtěl bych vysvětlit také eh, moje stanovisko. Já jsem pracoval na různých druzích komoditních trhů již od nějakých 70. let, to znamená i od toho posledního boomu komodit. Poté jsem se stal konsultantem této oblasti. V žádném případě jsem nikdy nebyl spojen s nějakými zájmy v oblasti výroby nebo produkty nebo obchodování s těmito komoditami, ale mohu říct, že jsem tyto otázky studoval eh, dlouhou dobu. Chtěl bych také eh, pogratulovat ETRMA za tuto studii, protože si myslím, že je výborná, myslím, že se tam velmi dobře znázorňují ty eh, síly na trhu, to velmi přesně jsou odráženy. A co se týče závěrů, ke kterým ta studie dochází s některými, souhlasím a s některými ne, což je asi přirozené. Myslím, že dobře upozorní na tu hlavní věc, což je fluktuace cen, což znamená, že ceny prudce stoupají a také prudce klesají. A zejména v posledních měsících tohoto roku jsme zaznamenali eh, relativně prudký pokles cen komodit. Když se podíváme na různé indexy, který tam je eh, zmiňován Dow Jones, tak eh, průměru eh, ceny komodit poklesly o 22% od vrcholu, které byly v dubnu tohoto roku. Za těch posledních 12 měsíců poklesly asi o 13%. A to poté, co v roce 2009-2010 eh, ceny kaučuku procent eh, rostly, tak teď ty ceny kaučuku zase velmi proce poklesly. Ten, to vrchol bylo dosaženo v únoru. Ten hlavní index pro kaučuk byl eh, naposledy 158 eh, centů za kilogram, což je eh, velmi nízká cena. To, co jsme viděli předtím na grafech, tady ten pokles byl od února vypočítán na, 60, na pardon, 46%, což je značný pokles. V tomto měsíci ty ceny zůstaly na stejné úrovni jako předchozí měsíce. Takže to můžeme opravdu označit za fluktuaci, ne tedy za stoupající nebo klesající ceny. Myslím si, že by bylo zajímavé se také podívat eh, na kaučuk jako na jakýsi ukazatel širších eh, ekonomických problémů. Pokusím se to udělat velmi stručně, ale ta studie znázorňuje také historii mezinárodních kroků v oblasti eh, trhu s kaučukem, s čím začíná už v roce 1934, v době velké hospodářské krize, kdy vznikla regulační dohoda kterou tehdy iniciovala britská vláda, nizozemská vláda i britská koloniální zpráva v Indii a dalších zemích. A cílem tehdy bylo snažit se oživit cenu kaučuku. V předchozích letech existovaly jiné dohody, které si také měly tento cíl. E, byly víceméně e, úspěšné. Nicméně tehdy to byla ještě doba kolonialismu a tehdy ten problém na začátku 30. let, ty ceny komodit eh, v podstatě eh, se propadly, týkalo se to čaje, kaučuku a dalších. Víme, že to jsou plodiny pěstované na eh, plantážích, určené na vývoz a plantážníci, kteří často pocházejí z Británie nebo z Nizozemska, Eh, narazili na problémy, protože nebyla zajištěna budoucí, do, budoucí dodávky, protože ceny byly tak eh, nízké, ale šlo tady také o živo, živobytí výrobců. A to jsou problémy, které přetrvávají až dosud, protože to je podstata trhu s komoditami. A od eh, nezávislosti těchto bývalých evropských kolonií Eh, ty problémy eh, pokračují, jak pro výrobce, tak i pro eh, pracovníky na těch plantážích. Vidím, že už nám moc času, tak se pokusím rychle popsat vytvoření mezinárodní dohody o kaučuku, což bylo součástí integrovaného programu pro komodity na konci 70. let. To byl program, který trval asi 20 let a který vycházel ze stejných potřeb, ale tehdy ten mechanismus byl společný, založený na základě spolupráce. A i eh, tato současná asociace eh, se v tom rámci pohybuje. Takže na závěr bych chtěl souhlasit eh, s jedním doporučení této studie ETRMA v tom smyslu, že je potřeba spolupracovat s producenskými státy a snažit se společně překonávat tyto problémy. podobně jako evropské státy se snaží eh, překonávat eh, domácí problémy. A za druhé bych chtěl také velmi silně podpořit doporučení týkající se přísnější evropské regulace komoditních trhů, které jsou umístěny v Evropě a eh, víme, že kaučuk v případě, v tomto případě to není, ale týká se to komoditních burz v Singapuru, v Tokiu a v Šangaji. Nejsem si úplně jistým. Eh, dalším bodem to je eh, citát, eh, který říká, že nemůžeme jako spotřebitele válčit s těmi producentskými státy nebo s asociací producentských států. A myslím si, že by bylo velkou chybou, kdybychom v Evropě se snažili vyvolat konflikt s IRC, což je organizace zastupující nezávislá eh, asociace zastupující ty největší producenty. Já si myslím, že oni mají své zájmy, chtějí se bránit své zájmy na trhu s kaučukem. Musíme si uvědomit, že odběratele těch posledních 20-30 letech, a to se netýká jenom kaučuku, ale komodit obecně, ustoupili od těchto předchozích eh, dohod o spolupráci a přesto jsme to byli my, kdo je založil, když jsme se v koloniálních dobách potýkali s podobnými problémy a to bychom měli chápat. Myslím, že by bylo vážnou chybou používat eh, nástroje, jako je SGP, pardon, GSP, eh, a řešit ty problémy tímto způsobem. To si myslím, že v podstatě znamenalo válku s IRC a v podstatě by eh, se tím ty problémy jenom prohloubily. Omlouvám, že jsem mluvil tak dlouho. Thank you very much. Děkuji vám. A nyní se tedy obracím na členy výboru a začnu já, protože já jsem zpravodajem postup souhlasu týkající se dohody ohledně změny statutu a jednacího řádu Mezinárodní studijní skupiny pro kaučuk. A máme Další doporučení ETRMA, tedy na opětovné zavedení právě té studijní skupiny v rámci té organizace. Byli jsme ale také informováni o tom, že Spojené státy, které jsou největším trhem spotřebitelů, a některé z těch největších eh, východních azijských producentů nejsou členy této organizace, stejně tak Čína. Takže zřejmě nejdůležitějšími hráči, kromě nás, tedy Evropské unie, v této organizaci je tedy eh, kdo ohledně zastoupení a významu této organizace. Proč tedy tito velcí hráči, hráči odešli z organizace a proč tedy znovu eh, zavádět tuto práci, aby to mělo smysl, aby to vše bylo operativní. Jsou snahy navyšovat transparentnost, určitou předvídatelnost na trhu s kaučukem. A na tyto otázky jsem neobdržel odpovědi, takže možná bych požádal, abyste se v těch eh, vašich závěrečných zhrnatích vyjadřili i na tato témata. Když říkám my, tedy Evropská unie, tedy jak můžeme rozšířit to členství organizace. A nyní se ještě obracím na členy výboru. Zda někdo si přeje zúčastnit diskuze, jak se zdá, není tomu tak. A ještě tu máme zástupce komise. On behalf of the... A za komisi bych rád předal slovo Klausi Berencovi za DG Enterprise a Industry. Prosím, máte slovo. A prosím, kdybyste byl tak laskav a pokusil se zodpovědět mé dvě otázky. Děkuji, pane předsedo. Ano, vy jste nadnesl důležité otázky a stejně tak i my na komisi si tyto otázky klademe. E, ještě předtím, než jsme předložili ten návrh, tedy z žádostí, o členství Evropské unie v této organizaci a co se týče tedy pozměna statutu a jednacího řádu a samozřejmě je důležité, aby i parlament k tomu vyjádřil svůj souhlas. Možná ještě v té době, tedy Evropské společenství bylo členem IR, IRCG od roku 2002. Některé členské státy eh, nezávislé již byly členy dříve, například Spojené království, mělo dlouhodobé zájmy o, o tedy eh, kaučuk a příslušné smlouvy i eh, například v roce 1944. A proč je tu tedy potřeba znovu tuto zakládající smlouvu znovu projednat, tedy tu takzvanou úmluvu to IRSG. A vlastně základna v Londýně by měla být přesunuta někam jinam. Jako nové sídlo byl zvoleno Singapur. Pak to byla další skutečnost, že tedy právě ta hlavní výroba a ten obchod se právě přesunul v dnešních dobách do Asie. Takže změna ústavy eh, vedla k tomu, že jsou tu zapotřebí dvě hlavní změny, alespoň z toho hlediska Evropské unie, tedy aby to umožnilo a definovalo to tedy, že Evropská unie může být plným členem, předtím to byly jenom čtyři země, a za druhé také, že hlasovací práva v, tom, v té organizaci byla omezena rozpočtem, a že to nebylo vždycky jeden hlas za každou stranu. A není ta vaše otázka, Ehm, proč by měla Evropská unie ve světle eh, těch posledních vývojů být členem této organizace. Myslím si, že jsme si vyslechli ze ETRMA a z té představené studie eh, informace tedy o cenové fluktuaci. To je tedy zásadní problém pro náš průmysl v Evropě. IRSG má eh, hlavní mandát pro vytváření, zajištění tedy transparentnosti, když se snaží tedy předvídat podtávku a nabídku. A víme tedy, že opravdu to období je velice dlouhé od té chvíle, kdy zasadíte kaučukovníky a kdy sklízíte. To znamená, že ty předpovědi se omezují na střednědobé předpovědi a i když tedy používají nejrůznější sofistikované kalkulace, nevždy to odpovídá skutečnosti. Jsou to i jiné organizace týkající se kaučuku, v podstatě se týkají těch producenských zemí, jsou tu různá e, združení, e, dále IOKO, e, Mezinárodní konzorcium kaučuku a členství je v podstatě omezeno na ty producenské země a ty tam naprosto dominují. A samozřejmě rozhodně si nepřejeme s nimi vést nějakou válku, pokud to mohu si nadneseně. Rozhodně máme zájem i nadále být zapojení v těchto aktivitách. IRSG je jediná organizace, kde jsou producenské země i spotřebitelské země společně u jednoho stolu a myslím si tedy, že je tu zájem zachovat a vytvářet transparentnost, zejména na té straně poptávky a nabídky, a že ty to zájmy jsou oboustrané. Takže proč Thajsko, Indonésie a další velcí producenti vystoupili nebo už nějakou dobu nejsou členové, proč také Spojené státy tak učinili. Jsou tu určité konkrétní příklady a když to oznámili, a své vystoupení, tak to odůvodnili zejména finančními důvody určité omezení rozpočtu. Možná to bylo až přehnané, když se zaměříte na jejich tehdejší rozpočtové možnosti. Myslím si, že tím hlavním důvodem tehdy, alespoň pro Spojené státy, bylo to, že museli eh, plnit tu jednu z těch hlavních eh, povinností členství, tedy poskytovat statistické údaje o spotřebě Stejně tak jako právě ty producenské země museli poskytovat data o produkci a oni eh, řekli, že nemohli poskytnout tyto informace, protože eh, mají tedy eh, legislativu kvůli antimonopolní legislativě. Takže taková byla tedy tehdejší reakce a v konečném důsledku to vedlo k jejich vystoupení. A v podstatě celkový trend ve Spojených státech je tedy eh, klesající a není tedy zájem o členství. Co se týče Thajska, ta situace tam je odlišná. Eh, my jsme si to vyslechli, to, že bychom měli mít tedy přístup na, založený na spolupráci. A já jsem nabyl takového dojmu, že Thajsko má opravdu velice nabitý program, kdy se snaží prosazovat eh, Eh, zájmy těch producentských zemí v průběhu jednání i o změnu té ústavy, tak Thajsko se snažilo prosazení některých eh, důležitých bodů, ale eh, hovořilo o sníženém rozpočtu země a také mandát skupiny, co se týče předpovědi eh, cen, tak na to naléhalo Thajsko v průběhu debaty a myslím si tedy, že z našeho hlediska, tedy těch eh, spotřebitelských zemí, něco takového je nepřijatelné, tedy aby organizace v podstatě předkládala i oficiální předpovědi cen, zatím je to omezeno pouze na kvantitu. A také nesmíme opomíjet skutečnost, že IRSG má také členské země z Afriky, z pobřeží slonoviny Nigérie a Kamerunu, což jsou mnohem menší producenti než ti velcí v Asii. Nemají stejné infrastruktury ani stejné instituty, které podpoří ty malé producenty v zemi a oni mají zájem a Přeji si mít ty, tedy ty dostupné předpovědi z IRSG pro jejich zájmy, pro jejich vnitřní plánování, a výsadbu a podporu um, toho odvětví kaučuku. Také pomoc podporovaná z eh, Fondu pro komodity OSN, ta je omezená pouze na některé země, které jsou členskými státy IRSG a zejména je tu tedy podpora, nebo je tu tedy ten zájem těch malých zemích být tedy členskými státy Čína, to je zase země, kterou bychom si přáli, aby byla členem IRSG. Takže na nejrůznějších úrovních jsme se snažili kontaktovat eh, čínské úřady a projednávat s nimi jejich možnost připojení. Stejně tak postupovala i RSG. Také eh, takto postupujeme větší Indonésii, Brazílii, Větnamu a jiným zemím, které vlastně eh, jsou potenciálními nebo již stávajícími producenty kaučuku a Zdá se, že je tu určitý narůstající zájem, zejména eh, na straně Indonésie, že se tedy zřejmě připojí do IRSG, stejně tak o informace požádalo, o informace o členství požádala Brazílie. Takže doufejme, že tedy to, eh, ta členská základna se rozroste. V historii IRSG jsme měli tedy období, kdy tam bylo více či méně členů, již v minulosti, kdy tedy země se připojily nebo odstoupily takže tyto pohyby mm, tam již byly od samého eh, založení organizace. Ještě jedna věc, pokud mohu, prosím stručně, říká pan předseda, přispění soukromého sektoru na práci IRSG. Máme tu takzvaný panel eh, poradců od zastupců průmyslu, to jsou tedy ti, kteří jsou, mají zájmy a oni velice aktivně přispěli na práci té pracovní skupiny, platí členské poplatky, máme i určitá přidružená združení a organizace se tedy rozhoduje, že o tom, že i mm, bude tedy organizovat e, určité konference se zastoupením toho soukromého sektoru, který vlastně bude hradit ty e, veškeré výdaje, to znamená, budou nižší výdaje ze strany vlád a budou tu příspěvky soukromého sektoru. E, děkuji. A já bych se tedy vrátila k našim hostům a požádal vás o eh, velmi stručnou reakci a odpovědi na ty mé otázky související s budoucností Mezinárodní studijní skupiny. Eh, děkuji, pane předsedo. Zazněla tu celá řada prohlášení. Já bych jen chtěla říci, že evropské Evropský průmysl dnes produkuje 26 světové produkce pneumatik takže je to důležitá, hospodářsky důležitý segment. Ale my zkrátka potřebujeme určité podmínky k tomu, abychom do budoucna zůstali konkurenceschopní. konkurenceschopní. Jednou z podmínek je přístup k surovinám. Přírodní kaučuk je opravdu něco, nad čím nemáme kontrolu. Tu kontrolu má někdo jiný. Transparentnost je opravdu naprosto zásadní na tom fyzickém trhu. Nám až tolik nevedí ty finanční trhy, nám eh, mnohem, pro nás je mnohem důležitější transparentnost na těch fyzických trzích. Eh, mezinárodní studijní skupina pro kaučuk může v tomto sehrávat velmi důležitou roli. Dnes tato studijní skupina Eh, zastupuje nejenom zástup, výrobce eh, přírodního kaučuku, ale také syntetického kaučuku. Eh, zastupují zájmy odběratelů, Samozřejmě ta skupina není úplně dokonalá, ale hraje velmi důležitou roli. My chceme spolupracovat se státy, které jsou tedy výrobci, chceme lépe spolupracovat tak eh, abychom lépe sladili zájmy jak odběratelů, tak eh, těch výrobců, těch zemědělců. Doufáme, že se nám dostatečné, dostatečné podpory, aby tato studijní skupina v budoucnosti mohla eh, být tedy relevantní. Děkuji. Mm, k té otázce odchodu členů ze studijní skupiny. E, existují dva typy mezinárodních orgánů v oblasti komodit. Jedna, jeden ten orgán vznikl ve 30. letech, jeden v 70. letech a také od roku 1944. To je tu studijní skupina. Proč se v 80. a 90. letech odstupovalo od stabilizace cen? Za prvé, eh, to byla hm, tedy politika Reaganovy vlády a za druhé to bylo po hm, pádu komoditních trhů v 70. letech pokles komoditních cen. Eh, celá řada eh, výrobců se nachází v rozvojových eh, státech a mezi nimi dojem je tedy ten, že bohaté státy jak si od spolupráce, od stabilizace cen odstoupily ve chvíli, kdy se jim to hodilo, protože ceny byly velmi nízké, ale ze hlediska těchto výrobců to samozřejmě byl krok poměrně provo- provokativní. OSN vlastně ustavila pouze dva orgány, eh, po kterých volali eh, právě tyto produkující eh, státy, především tedy ty nejchudší. Kaučuk nevyrábí ty nejchudší státy, ale přesto tedy nepatří mezi nejbohatší. Já chápu, proč IRSG sice tedy nechce vytvářet žádné eh, prognózy, ale v Evropě máme několik eh, dobrých důvodů. Jak jsem řekl, mm, existuje tu vynikající zpráva, jedna z nich, jedním z nich tedy vynikající zpráva, která nám byla právě předložena. V Tajsku nebo Malajzii vůbec neexistují takové kapacity, jaké máme my zde v Evropě, takže oni mají mnohem větší zájem na eh, funkci takových orgánů, jako je IRSG. Já bych podpořil ten závěr ze strany komise, že EU eh, by rozhodně měla znovu vstoupit a snažit také přesvědčit další odstoupivší členy, aby se do studijní skupiny vrátili a měli by vůbec eh, toto vyslat jako tady gesto, eh, že jsou ochotni spolupracovat. Ve zprávě se objevuje také návrh, že pokud by toto opravdu nefungovalo a důležití hráči jako Čína či USA by zůstali mimo studijní skupinu, tak by bylo možné vytvořit nějak nějaká, nějakou jinou platformu eh, na trošku jiném základě. Myslím, že to je alternativa, která by, eh, na kterou bychom neměli zapomínat jak jsem řekl, společný fond pro eh, komodity za posledních 12 měsíců zaznamenal obrovský tlak. Je to organizace, která funguje a měli bychom ji také podporovat. Děkuji za všechny vaše příspěvky do této debaty. Myslím, že bylo důležité upozornit tedy na situaci na světovém trhu s přírodním kaučukem. Důležité je také eh, znovu si připomenout, proč je důležité, aby Mezinárodní studijní skupina pro kaučuk dále pokračovala ve své práci. Děkuji. Uh, Dalším krokem bude tedy zvážení návrhu zprávy, který vám předložíme 26. Pardon, 25. až 26. ledna, což bude naše pravidelná schůze. Teď můžeme tedy přejít k bodu 15, systém všeobecných celních preferencí GSP. To je Eh, legislativní eh, složka. K tomu jsme měli celou řadu výměn názorů. Máme před sebou nyní návrh zprávy a pozměňovacích návrhů. Zpravodajem je pan Christopher Fielner za EPP. Takže mu předám slovo, aby nás uvedl do této problematiky. Děkuji, pane předsedo. To, to není poprvé, co se uh, touto problematikou zabýváme, je to minimálně po třetí. Je to po třetí, eh, alespoň tedy za tu dobu, co já se tímto zabývám. Eh, od října, kdy jsme se tím zabývali naposledy, jsem měl možnost zvážit příspěvky všech dalších hráčů a také práci komise a rady. Můj návrh v textu, který máte před sebou, se řídí některými obecnými pravidly. Tyto principy jsou, je, že by mělo být o stabilitu, předvídatelnost, eh, kompatibilitu a další. Já se domnívám, že systém GSP by nadále měl vytvářet příležitost eh, hospodářského růstu pro rozvojové státy, a přitom tedy, že se eh, zajistí zvláštní zohlednění nejméně rozvinutých států. Samozřejmě pokud dojde k nějakým změnám, je to vždy určité riziko toho, že dojde k narušení rovnováhy a je potřeba tuto rovnováhu znovu nastavit. Dovolte, abych začal tím, co jsem v tomto návrhu nesměnil. politici jsou velmi často hrdí, nejvíce hrdí na to, co eh, udělali a já myslím, že bychom neměli zapomínat také na některá těžká rozhodnutí o tom, co jsme neudělali. Takže dovolte, abych řekl něco o tom, co jsem v tomto textu nezměnil. Za prvé, eh, se to týká tedy eh, těch mechanismů vše kromě zbraní. Těch jsem se, těmi jsem se vůbec nezají, těmito rošemi jsem se vůbec nezabýval. Já se domnívám, že režim vše kromě zbraní je eh, jeden z největších úspěchů obchodní politiky, takže tohoto režimu jsem se nedotkl. Tady jsem žádné změny neprovedl. Eh, provedl jsem jen minimální změny v režimu GSP+. Domnívám se, že je to velmi eh, zajímavý režim se zvýšeným dohledem před aplikací a po schválení eh, aplikace tohoto režimu samozřejmě také s dalším dohledem. Pokud jde o způsobilost. K tomu jsem tedy vedl velkou eh, diskusi, ale nepodařilo se mi najít alternativu, eh, která by splňovala ta kritéria, která jsem vyjmenoval, to znamená ta předvídatelnost, jednoduchost eh, a tak dále. Pokud by tedy ta alternativa nenabízela Eh, plnění těchto kritérií, tak, ta jsem, eh, tak jsem je zkrátka nemohl zahlednit. To jsou tedy ty věci, které jsem nezměnil. A co jsem tedy změnil, co tu nabízím? Myslím, že bychom bych měl hovořit o obecných věcech. V pozměňovacích návrzích 5 a 6 jsem navrhoval zjednodušení toho období, kdy eh, se zvažuje aplikace kovatelnost eh, na dva roky. Myslím, že ta předvídatelnost je v obou těchto případech velmi důležitá. Je to otázka zjednodušení, otázka toho, aby tam to přechodné období bylo stejné. Také navrhuji nové přechodné období, které by, bylo, by se vztahovalo na ty státy, u kterých bylo ukončena platnost smlouvy o volném obchodu či u který byla uzavřena smlouva eh, o FTA o volném obchodu, ale zatím nejsou v pozici, aby tuto smlouvu um, uvažovali, eh, aby tuto smlouvu prováděli, tak eh, aby tedy jaksi nevypadli z toho systému úplně. To znamená, že pokud se u nich ukončí to GSP a uzavře se smlouva o volném obchodu, tak aby tam v tom mezidobí jaksi nebyla nějaká černá díra. pak je důležité také definovat, kdo bude profitovat z režimu GSP. Nemáme zatím úplně jasné, eh, koho se GSP bude týkat a kdo bude z působnosti vyloučen. Domnívám se, že tu situaci by komise měla podrobněji prostudovat, protože v tuto chvíli není úplně jasné, co by vyloučení z tohoto režimu, jaké důsledky by to mělo. A nechceme samozřejmě, aby to byly některé nezamýšlené, nějaké nezamýšlené důsledky. Pozměňovací návrhy 27 a 20, 22 a 24 my v tuto chvíli vyjímáme eh, státy z režimu GSP, ale myslím, že při mm, odstranění těch eh, hospodářsky konkurenceschopnějších eh, států by mohlo mm, tedy vést k tomu, aby ty mm, ty, ty preference, které jak si zůstávají, aby se neměnil objem těch preferencí a aby těm zbývajícím státům, které do režimu spadají, byly některé preference eh, zvýšeny. To znamená, aby byly jaksi převedeny na ty státy, které nejvíce potřebují. U některých konkrétních vybraných výrobků Eh, rozsah eh, produktu by měl být rozšířen o produkty, které mají eh, zvláštní hodnotu pro rozvojové země a zároveň, které neohrožují, neoslabují preference nejméně rozvinutých zemí u produktů, které pro ně mají zásadní význam. To znamená, aby se to například netýkalo produktů, které jsou velmi citlivé pro evropský průmysl. Za třetí, pozměňovací návrh 9 a 16, otázka transparentnosti. Chceme zvýšit transparentnost pro všechny zúčastněné strany a je tady nutné, aby byly k dispozici přístupné, příslušné informace jak dovozci, tak všichni ostatní hráči musí mít eh, informace o tom, kdo v tom systému je, kdo z toho systému bude vyřazen. A k tomu je tady nutná transparentnost 13 a 14 pozměňovací návrhy, které se týkají záruk. Zde navrhuji, aby konkrétní záruky či specifické záruky pro textilní průmysl se týkaly všech textilních výrobků a nejen tedy oděvu, jak navrhovala komise. Také jsem se snažil sladit text, návrh se s jinými existujícími instrumenty, především tedy s dohodě o zárukách mezi EU a Jižní Koreou. A konečně eh, platnost eh, nařízení pozměňovací návrhy 1 a 21 Eh, komise nepředpokládá omezení platnosti, ale já se domnívám, že vzhledem k těm významným změnám, které se to navrhují, je nutné a vzhledem k tomu, že Evropský parlament má poprvé možnost eh, v rámci řádného legislativního postupu do eh, tohoto návrhu zasáhnout, že by zkrátka bylo dobré omezit platnost na 10 let. proběhla k tomu eh, velká diskuse, omlouvám se, přeřekl jsem, původně jsem eh, chtěl říct pět let, ale ne, měl jsem na mysli deset let. Domnívám se, že to je dostatečně dlouhá doba, která zajistí provádění a stabilitu. Deset let eh, je tedy podle mého názoru vhodná doba. Znovu opakuji, že vše kromě zbraní, stejně jako dnes, by měl být režim otevřený. To je naprosto zásadní, na tom jsme se dohodli a já nějak nemám v úmyslu zda bychom měli u nejméně rozvinutých zemí nějak tento režim upravovat. Takže tady asi své vystoupení ukončím. Znovu tedy eh, říkám, že jsem provedl pouze menší změny, změny, které podle mého názoru eh, povedou k lepšímu návrhu a které zajistí, že se jedná o návrh, který zaměří preference na ty státy, které to opravdu potřebují a ne pouze na ušetření peněz. Je to rozvojový nástroj a měl by tady vést ke skutečnému rozvoji. Děkuji. Thank you very much. Let's... Uh, děkuji vám a nyní stínoví zpravodajové, pokud jsou přítomní a v první řadě pan Mark. Thank you, Chairman. Uh, děkuji. I já děkuji Kristoferovi za práci, kterou na tom odvedl, za konzultace. Není to určitě nic jednoduchého. Je to jako šachy ve 3D, protože se snažíme pomoci chudším eh, zemím, ale současně také nechceme narušit hospodářské oživení v těch eh, středně příjmových zemích a nechceme ani eh, podkopat postavení evropského průmyslu. Je tady těžké nalézt správnou rovnováhu. Já myslím, že Kristofer k tomu přistoupil správně, protože si vzal jako základ návrh komise a prodal tam určité změny, místo toho, aby to celé překopal. A já myslím, že už komise měla trošku problém nalézt rovnováhu, takže ty změny by neměly být příliš rozsáhlé, což znamená, že musíme souhlasit se vším, co nám komise říká. Já mám ještě jednu procesní věc a tři témata týkající se některých aspektů. Myslím, že otevřené postupy jsou příliš otevřené. Víme, že máme různé dohody, ale víme, o některých se vyjednáváme, nevíme, je se budou vůbec dotažit do konce, víme, že pořád ještě má být jednání z Navíc eh, se mění eh, obchodní bilance a proto si myslím, že ta ty otevřené postupy jsou sice správné, ale měly by trvat až 10 let, abychom mohli za 10 let udělat si inventuru a zjistit, jakém, eh, jakém došlo zlepšení. K té pokrytí eh, těch států bych chtěl říct, že si nemyslím, že má cenu do toho zahrnovat země, které už mají dohodu o volném obchodu. používat kritérium eh, příjmu je podle mě příliš eh, nástroj, který to příliš nerozlišuje, ale je v tom určité dilema, já s tím eh, v tom souhlasím s zpravodajem. I když to není ideální, ta klasifikace Světové banky je možná nejvhodnější kritérium pro klasifikace příjmu. Ale myslím, že bychom měli hledat další kritérium rozlišení, které by více odráželo situaci v těch eh, středně příjmových eh, zemích, které mají nízkou úroveň chudoby a kterých je nějaká diversifikace, Botswana, Ekvádor a další. Myslím, že jich můžeme nalézt více. Kdybychom odstranili toto ustanovení, tak by ty státy nemohly být příjemci GSP+. Také si myslím, že ta možnost eh, indexu um, lidského rozvoje by nám umožnilo se zaměřit na země, které naše pomoc nejvíce potřebují, bez toho, abychom uh, vyřazovali ty středně příjmové státy. Takže obecně vzato jsem víceméně v souhlasu se závěrem pan zpravodaje, ale myslím, že to musíme ještě trošku doladit, protože některé státy by mohly z toho vypadnout. Eh, co se týče eh, pokrytí produktů, tak eh, tady Souhlasím, že by bylo dobře rozšířit seznam preferencí a je pravda, že by to nemělo vést eh, k erozi pro ty nejchudší státy. Naprosto podporuji návrh rozšířit to na 14 eh, surovinných položek, protože to by bylo dobré pro státy GSP, bez toho by to mělo dopad na nejchudší. Ale Něco tady musíme dodat o surovinách. Možná, že by tady mohly být některé necitlivé položky. Tak, aby to mělo příznivý dopad a neorazilo to ty středně příjmové nebo evropské tři. Myslím, že se na nás obrátili různí lobbysté, ale podobně je potřeba identifikovat produkty, které nekonkurují něčím, co se produkuje v Evropě ale, a můžeme to tady zařadit na seznam produktů, které si zasluhují naší podpory a ještě KGSP. Tady je eh, celá řada vítaných návrhů od komise. Já vítám důraz na lidská práva, eh, příslip eh, systematického monitoringu pod zapojení Evropského parlamentu, také jsem rád, že umluva OSN o klimatických změnách bude zahrnuta do seznamu zmíněnovaných úmluv. Myslím, že tady je samozřejmě nekonečný prostor pro eh, další, například jde o pohodu zvířat. Já jsem zase byl lobován eh, různými organizacemi, kterým to leží na srdci, aby se to projevilo v 8 ale já si myslím, že bychom to neměli dále zvyšovat ten jejich počet a ponechat tam jenom 27. Další věc, kterou vítám, je návrh komise o obrácení důkazního břemene, které budou muset prokázat, že dodržují eh, ty požadavky, místo toho by komise musela dodržovat, že porušili eh, stanovené podmínky. To bude významnou změnou. A potom je tady mechanismus odstoupení nebo myslím, že tady potom to umožní eh, případy, jako je Šrí Lanka a vyškrtnutí Šrí Lanky z tohoto seznamu na základě monitorování situace. Eh, dvě největší navrhované změny systému GSP Plus je postup na graduace a odstupňování, tedy odstupňování a záruky Jde nám hlavně o to, jak podpořit eh, dobrou zprávu a proto by GSP Plus měl zůstat eh, atraktivní možností, aby státy, které se kvalifikují, přehlásily eh, o členství v tomto režimu a aby mohla komise přijímat přihlášky kdykoliv. Samozřejmě existují obavy, že ta nová kritéria způsobilosti by mohla vést k tomu, že budou způsobené státy, jako jsou Filipíny a, Pales, a, pardon, a Pakistan, což by asi nemělo dobrý dopad. Já k tomu ještě nemám definitivní názor, ale budu to eh, o tom dále přemýšlet. Byl bych klidně i pro Pakistán, ale mám pocit, že to je jedna z těch zemí, která konkuruje se s mnoha dalšími chudými státy a měli bychom tedy eh, dbát na ta kritéria, která budou přijata. Myslím si, že jak komise, tak pan zpravodaj to směrují správným směrem, ale je to komplikovaná věc a myslím, že se vyžaduje ještě další reflexy předtím, než dospějeme k nějakému definitivnímu stanovisku. Děkuji vám, říká pan předseda. A teď Helmut Scholz, další stíný zpravodaj. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za práci na této zprávě. Určitě to byl náročný úkol. Pokračujeme tedy v diskusi o G... GSP. Hovořili jsme také o eh, viditelnosti našeho výboru, o tom, že je potřeba s tím nakládat i v tom období po přijetí Lisabonské smlouvy a jsem velmi rád, že teď probíhá ta revize a že přejímáme určité prvky které vyplývají z kodecize podle Lisabonské smlouvy. Za druhé, víme, že v minulosti jsme od určitých věcí opustili, ale už jsme si uvědomovali, že bude potřeba podrobně upravit eh, nebo se, se zamyslet nad tím, co přesně tam mít chceme. A souhlasím proto s panem zpravodajem, když říká, že EBA nebo GSP plus tam nejsou zmiňovány a vítám také návrh komise že tam mělo být 27 umluv eh, v příloze. Ale mám otázku na komisi a na pana zpravodaje, jestli teď tím neomezujeme počet států, které budou mít nárok na pomoc. A v podstatě tím eh, eh, měníme zaměření celého tohoto programu. Takže se chcete, kdo jsou ty zranitelné státy, kdo z toho má mít prospěch. A když jsem si četl návrh zprávy a návrh komise, tak jde o to, kde nastavíme tu e, hranici. a se shodneme na tom, že jde o to, jak eh, tady bojovat proti chudobě, nastartovat eh, vývoj. A pokud snížíme tu hranici příjmu, jak se to uvádí v návrhu komise, tak s tím vyloučíme skupinu zemí, které jsou zranitelné. A proto mě znamenalo, jestli máme hodnocení dopadů po dvou, třech letech, kdy státy eh, využívají toho nového mechanismu. Vím, že na radě ještě diskuse pokračuje týkající se eh, této věci. Jde o to, jak nastavit pobítky pro rozvoj v těchto zemích. Tím, že jim přiznáme tyto preference. A mám další otázku. Předtím, než končíme diskusy, tak bychom eh, si měli uvědomit, jak budou dopady těchto změn kritérií. Například, a to už tady bylo zmíněno, je to ten index lidského rozvoje, klasifikace Světové banky, další možnosti, jako její kombinace. A nevím, jestli eh, to trochu eh, nepředjímáme jestli bychom si neměli počkat na takové hodnocení a říci, že takový bude náš přístup. I HTA je kontroverzní věc. A možná by bylo dobře zvolit jiné kritérium. A potom jde o další aspekty. Kdybychom se drželi návrhu komise, bychom možná byli eh, oblastí světa, která má nejmenší rozsah EPS. A já si nemyslím, že to by měla být strategie EU. Tak se ptám, jestli nemá cenu se vrátit k cílům tisíciletí. Vím, že se o tom diskutovalo na výboru DEVE, protože cíle tisíciletí obsahují také různá kritéria pro tento obnovení nástroj. Chtěl bych tady požádat pana zpravodaje, abychom s tím ještě počkali. a rád budu podívat na další práce. Uh, Keith Taylor. Briefly, please. You have... Pan Taylor, prosím stručně, ale máme tu ještě celou řadu významných témat dokonce. So much, I will, I will try to be brief. Děkuji, pane předsedo, já se pokusím být stručný. Ano. A v té prezentaci Kristofera to jsme doufali, že spíše eh, zaujme takový kritický přístup, možná kritičtější, než jsme očekávali, ale budíš. Možná jsme nyní tady trochu zklamáni, ale rozhodně musíte dělat něco správně. My podporujeme ty eh, návrhy, které jste vyhovořil, transparentnost, to období přechodu, tady to to věc považujeme za správné. Stejně tak i to snížení těch cel na na 4% a to celkově desetileté trvání, tedy místo toho, aby to byla otevřená záležitost. No a pak také ty záruky. To tedy je to dobré, nicméně, kde tedy nemůžeme vyloženě souhlasit, že ten seznam produktů může být rozšířen místo aby byl snížen, protože problém jsou pozměňovací návrhy 32, 33, 34 a ty produkty, které se snažíte zahrnout. A já si říkám, nebo my si říkáme, zda tedy jsou opravdu vybrány na základě kritérií jako nejlepší nástroje pro rozvoj, anebo zda to kritérium není jiné, zda to není něco, co je v zájmu průmyslu Evropské unie. A ještě největší znepokojení, eh, už se to tu objevilo, je ta otázka pokrytých zemí. Je tu celá řada členských zemí, které toto téma nejvíce zajímá a navrhli celou řadu alternativních návrhů ohledně tedy těch kritérií středního příjmu. To ostatně zvolila komise i jako právě to hlavní kritérium, protože to má ten Eh, dopad na to, že to podpoří určité příjemce v rámci schématu GSP. Samozřejmě nesmíme přeceňovat tu hodnotu eh, dopadu takových upatření na země, eh, které se rozvíjejí udržitelně. Nicméně, co se týče přínosu toho režimu GSP, a celkový přínos pro EU je to 4%, takže bychom se měli soustředit v těch návrzích na změnu na výběr eh, navržených zemí. Jsou tu některé země, které tady spadají do toho dolního, pod tu dolní hranici. A eh, někde je to eh, ohodnoceno jako 200 dolarů, někde 400 dolarů. Třeba Ekvádor, toto již zaznělo, ale pak jsou to opravdu, nebo to mohou být v blízké budoucnosti problémy. A otázka regionální integrace bude narušena, pokud tedy jedna země eh, se zúčastní GSP a druhá země v, blízké, eh, v blízkosti této nebude zahrnuta. Pak otázka příjemců, to zase vede k určitému tlaku na určité země, aby vstoupili do toho schématu dohod o volném obchodu s Evropskou unii. A v podstatě jsou tu pak určité, určitá cla, která jsou ovlivněna a v podstatě celkový přínos je e, nižší. Ale cla jsou vybírána na úrovni EU. Myslím, že David Martin tu hovořil, nebo možná to byl Helmut, o té potřebě řádného zhodnocení dopadu a při ztrátě GSP a vliv tedy na mm, mzdy a na pracovní místa. Možná i samotná komise by se k tomuto mohla vyjádřit, co oni navrhují. A pak rádi bychom se také zeptali, zda těch 800 miliard eur ročně, které se tedy očekávají e, na výši e, cla zemí, které tedy odstoupí ze seznamu zemí GSP a zda to bude určitá návratnost těchto prostředků do těchto zemí. Takže um, v podstatě tedy si myslíme, eh, že je třeba stanovit dobrá kritéria pro tento nástroj, na základě kterých se rozhodne o přístupu do systému GSP ten index lidského rozvoje, ehm, ten je, nebo naopak Gini, což je vlastně ten rozdíl mezi těmi nejchudšími a nejbohatšími. Komise zamítá to, to vlastně sloučení těchto opatření zřejmě proto, že je to příliš složité, nebo by to mohlo být do určité míry správního hlediska napadeno. Nicméně je to politika, která se používá od roku 2008. V podstatě jsou to údaje Světové banky, jsou napojeny právě na ty údaje o zranitelnosti zemí. A mělo by v tom být tedy jasno. Pane předsedo, hovořil jsem dostatečně stročně, nemusíte ani odpovídat. I, i have uh, to organize this meeting so that we could... Já se musím věnovat organizaci zasedání, musím tedy je na mě, a kdo je zodpovědný, abychom probrali všechny naplánované body pořadu jednání. Z toho důvodu naléhám na řečnickou dobu. A vyslechli jsme si stínové zpravodaje a nyní tedy členové výboru a já vás musím opravdu omezit v řečnické době. Pane předsedo, rozhodně i tak vám děkuji. A chci poděkovat zpravodaji. Máte maximálně tři minuty, říká pan předseda. Ano, ale už jsem přišel o 15 vteřin, takže vám ale děkuji. Chci poděkovat velice rychle panu zpravodaji. Když hodnotíme reformu GSP a celkových výhledů, budu hovořit o příštím summitu um, Evropská unie a KT, které proběhne v Chile, je důležité, abychom zajistili, že ten nový režim, o kterém tu jednáme, nepovede k dalším překážkám, ale spíš tedy přispěje k zachování našich závazků tedy určitý privilegovaný přístup soustředěný na rozvoj Latinské Ameriky a Karibiku, což je v podstatě region světa, který se nejvíc podobá Evropě. Tato reforma by neměla vylučovat rozvojové země, které se dostatečně neútoč, neúčastní na těch přínosech světového obchodu a které by mohly být opravdu nespravedlivě uh, postiženy, když čekají na plnění a naplnění bilaterálních dohod, které tedy již byly podepsány nebo teprve budou. Ten příklad Ekvádoru je velice závažný. Ukazuje to, že opravdu je tu teda něco, co si nikdo nepřeje, aby takto probíhalo plnění celého systému. Samozřejmě Ekvádor, pokud je tu tedy dohoda, může to být dohoda Evropské unie Anského společenství, ale my bychom ho neměli potrestat a vlastně mu odepřít určité výhody systému. Zpráva pana zpravodaje velice dobře zahrnuje to, že hlavním cílem GSP je pomoci rozvojovým zemím, aby se tedy více účastnili na mezinárodním obchodu. To je výtečné. Proto si myslím, že jsou velice zajímavé návrhy na nahrazení jednoho kritéria příjmu které zahrnuje v rámci jedné kategorie odlišné heterogenní země. Jiným kritériem, které se bude zakládat na té eh, obchodní kvótě exportu, tím způsobem země, které tento nástroj nepotřebují, jako například Čína, Indie, Malezie, Indonésie, Thajsko, Rusko, by zůstaly stranou. Nicméně tento nástroj, o kterém hovoříme, by následně mohl být dobrou pobídkou pro rozvoj a rozvíjení lidských práv v těch zemích, jako právě Libie, Gabon, Bělorusko nebo Kazachstán, jen abych zmínil některé ty citlivé země. A na závěr, pane předsedo, stejně tak, jako jsem obhajoval, že tento režim by ne, měl být stále významnou pobytkou pro ty země, tak je důležité ale to, že tu musí být určité jednolaterální ústupky, ty by se neměly objevovat v bilaterálních dohodách, protože narušují tu rovnováhu mezi zeměmi. Myslím si, že je trochu riskantní eh, změňovat, obměňovat ten seznam produktů a příslušnou klasifikaci. Stejně tak, vzhledem k tomu, že se jedná o, o ty jednostranné ústupky, tak je třeba zajistit to příslušné odstupňování a nezbytné tedy doložky o zárukách, které ale nesmí v rámci toho systému oslabit určité citlivé odvětví v Evropě, jako je třeba odvětví textilu. Děkuji, Jean-Luc Suster. Ehm, máte stejné časové omezení. Děkuji, pane předsedo. Už jsme tu mnohokrát hovořili o tomto problému a já chci také poděkovat panu zpravodaji za jeho konstruktivní přístup a také co se týče těch kritických bodů. To téma je velice komplexní. Nicméně v té době, kdy se tomuto tématu již dlouho věnujeme, tak jsme si uvědomili, jak je to komplexní záležitost i z náhledu Evropské unie. Já také souhlasím s tím, aby se brali v potaz i jiné ukazatele, nejenom ty makroekonomické, ale také i ukazatele lidského rozvoje. A je třeba brát v potaz ale i problémy, které zažívá Evropská unie, protože i v rámci toho lidského rozvoje pardon, v rámci situace v Evropské unii také víme, jaké má eh, stávající krize dopady na jednotlivá odvětví. Já tu vidím tři takové hlavní pozitivní prvky. Tedy stanovit, které jsou ty nejchudší země, to za prvé, a to na základě jasných kritérií, které budou případně adaptovány. Nemusí jich být 86, může jich být mnohem méně. Pak jsou tu politická kritéria. To je také důležitý prvek, který je třeba zdůraznit. Pak eh, ta doložka o, o zárukách, to je další pozitivní aspekt. A co se týče těch produktů, tedy těch eh, pouhých 9 eh, položek, které byly odstraněny, to je taky pozitivní věc. A pak to, ten přechod z 3,5 na 4 procentuální body, to také nahlížím jako velice pozitivní záležitost. Ta lhůta desíti let, to je dobré přechodné období, nicméně nesmíme zapomínat na to, že vlastně ten otevřený, nekonečný charakter by možná mohl dodávat takovou větší právní jistotu, alespoň z teoretického hlediska. Rozšíření těch ekonomických kritérií na textilní odvětví, to je vlastně jenom taková zástěrka, jak zaskrývat realitu Eh, jak vůči eh, Filipínám, ale hlavně také Pakistánu, který je druhým největším vývozcem textilu na světě. Proto si eh, musíme opravdu posílit tu otázku politických kritérií a lidských práv. Vím, že se tomu věnuje tento výbor a celkově celý parlament, kteří chtěli vlastně navrhnout určitá omezení na základě neplnění lidských práv a myslím si, že toto je důležité uplatnit i vůči Pákistánu navýšení na 17,5 z těch 15, e, ten stupeň, to si myslím, že je příliš mnoho. Nemůžeme se k, tomu, e, k tomuto přistupovat tak nějak abstraktně, nějak nenapojeně, protože v Evropě máme průmyslová odvětví, která jsou ve velice citlivé situaci a věnovali spoustu prostředků rozvoji a výzkumu a víme, že ne všichni se nacházejí v, na úplně stejném stavu, zejména co se týče textilu. Textil u nás nemá stejnou úroveň jako v Bangladeši nebo v Pakistánu. A ještě na závěr, co se týče těch eh, aspektů, o kterých hovořil Emilio, tady naprosto souhlasím, protože je naprosto zřejmé, že nemůžeme ten přechod na nové ukazatele učinit nějakým rychlým automatickým způsobem. Ta ekonomická hlediska zase nemohou odstranit určité země, které opravdu spadají do té správné kategorie. Děkuji. A nyní pan Žanet Pil z Evropského hospodářského sociálního výboru. Máte slovo na krátký příspěvek, prosím. Děkuji, pane předsedo. Um, pan předseda pozorně, že je to lhuta pouze dvě minuty. Eh, děkuji, náš výbor odsouhlasil mm, toto stanovisko velkou většinou mm, na začátku prosince. Také podporujeme ta kritéria, která jste eh, vy, pane zpravodaji, stanovil. Souhlasíme s komisí v tom, že GSP eh, musí být režim zaměřený na ty státy, které to opravdu potřebují. Tím je to, se ovšem velmi zožuje ten manévrovací prostor. Většina alternativ eh, v podstatě by zraňovala ty zranitelné státy, chudé státy ještě více. Jejich situace se v posledních letech ještě zhoršila. Pro nás je role GSP Plus vůbec nejdůležitější tím bude více preferencí a více eh, dodržování těch 27 uzavřených dohod a budeme moci vyžadovat větší míru plnění. Jako zpravodaj jsem vedl studijní skupinu, která velmi podrobně analyzovala, jak, bychom, eh, jak daleko bychom měli eh, zacházet u těchto 27 úmluv. Dohodli jsme se, že bychom měli mm, vypracovat eh, studie, které toto prostorují, ale samozřejmě chudé státy nemají prostředky pro to, aby eh, něco takového provedly. Nejdůležitější je tedy vybudovat kapacity ve chudých státech tak, aby mohly plnit stanovené standardy a aby také mohly lépe rozvíjet občanskou společnost v, podle toho modelu smlouvy dohody o volném obchodu s Koreou, která začala platit před pár měsíci. Tímto způsobem bychom vlastně mohli eh, pokud, bych, pokud by tedy začaly platit všechny dohody o e, volném obchodu a ty hloubkové dohody, tak by e, se GSP mohl vlastně vztahovat jen na velmi malý počet nějakých tří, čtyř států. Je tedy důležité, abychom opravdu Eh, zajistili eh, spolupráci s těmito eh, státy, protože je tu nebezpečí, že státy, které se nedostatečně rychle rozvíjejí, tak by vlastně nespadaly ani do GSP, ani na, do FTA. Proto potřebujeme GSP+. Dovolte ještě pár slov z mé strany. Já podporuji návrh komise, pokud jde o kvalifikující se státy, to znamená omezit počet eh, přijímajících eh, států to je podle našeho názoru krok správným směrem a zlepšuje to zaměření se na státy, které mm, mají tedy největší potřebu tohoto režimu, tedy státy nejméně rozvinuté země. GSP by potom byl výborně fungujícím režimem. Nicméně mm, by bylo také dobré eh, z, eh, eh, na druhou stranu se tu tady navrhuje zavedení eh, režimu GSP plus a převedení státu z GSP do GSP plus. To podle mého názoru není úplně dobrý krok, protože tím by se některé státy, jako například eh, Pakistan, dostaly do tohoto režimu čistě z politických důvodů. Eh, druhým důvodem, proč se mi to tolik nelíbí, je to, že v některých eh, sektorech jsou určité státy velmi kompetitivní a spadaly by do GSP+, ale eh, vlastně by to mělo velmi negativní dopad na nejméně rozvinuté státy, které by ty konkurenceschopnější státy převálcovaly. Pokud srovnáme jako příklad například Pakistán a Bangladeš. GSP Plus eh, by neměl být, mm, fungovat jako mechanismus, ze kterého budou profitovat eh, bohatší státy které by tak měly eh, možnost investovat a levněji dovážet na úkor jiných členských států, které by utrpěly eh, tím, že by tedy byly do toho režimu připuštěny mm, konkurenceschopnější státy. Měli bychom být štědřejší. Štědřejší můžeme být pouze tam, kde ty náklady ponese někdo jiný, především tedy ty členské státy, Hlavním principem světového obchodu je rovné, rovné zacházení a rovné podmínky a výjimky je potřeba řádně odůvodnit. KSP znamená, že používáme eh, obchodní eh, mechanismy pro neobchodní účely a je důležité zajistit, aby to byla rovnováha těch eh, neobcílů, s tím základním cílem, kterým je tedy Eh, ochrana hospodářských zájmů našich výrobců a zemědělců. Eh, podle mého názoru by GSP Plus tedy mohlo mít politicky velmi negativní dopad na některé státy, především tedy na ty nejméně eh, rozvinuté státy. A nyní komise, prosím. Děkuji, pane předsedo při každé návštěvě tohoto výboru sebou přinesu výrobe, eh, dárek a mým dnešním dárkem je, pokud vás to budete zajímat, eh, schrnutí doplňkového posouzení dopadu, které jsme eh, udělali o všech všech GSP. Myslím, že eh, váš výbor někdy v průběhu dneška tedy tyto, tuto, toto schrnutí obdržel spolu se studií o posouzení dopadu, která je teda velmi velmi eh, složitá, ale která na druhou stranu je velmi tedy komplexní, zabývá se dopady na ekonomiku, eh, obyvatelstvo, sociálními dopady a tak dále a je tedy velmi podrobnou socioekonomickou analýzou. Pokud budete potřebovat nějaké další informace, další vysvětlení, tak eh, samozřejmě vám je v rámci svých možností velmi rádi dodáme. Takže to je můj vánoční dárek pro váš výbor. Nemusíme čekat až do roku 2014, až bude studie o provedení dopadu. Máte ho před sebou. Eh, uvedu příklad. Eh, tady se jedná o analýzu dopadu průběžné zprávy Konkrétně jsme tedy kvantifikovali dopad eh, rozšíření eh, preferenčních ho, preferenčních maří a, prefer, a eh, rozsahu státu. Pan zpravodaj navrhuje rozšíření vývozních preferencí pro státy, které v režimu zůstanou. To by mělo přínos pro čtyři státy, ale, a zde musím zdůraznit, mělo by to negativní dopad pro všechny nejméně rozvinuté státy, především Bangladeš, Madagaskar, Mozambik a Senegal. Uh, to, myslím, jsou fakta, která jsou pro vaše diskuzi důležitá. Za prvé, konkurence existuje mezi eh, nejméně rozvinutými a více rozvinutými státy. To znamená, že politická rozhodnutí eh, pomoci více těm eh, více rozvinutým státům bude na úkor méně rozvinutých států. To samozřejmě není překvapující eh, navýšení či rozšíření těch preferencí eh, se velmi často týká právě těch nejméně rozvinutých států v oblastech, jako je například keramické výrobky, textilní výrobky, obuv či rybolov. Pokud jde o ten rozdíl z 3,5 na 4 ten rozdíl se zdá možná malý, ale dopad je velký, protože se to týká více než 1400 Eh, celních preferencí což je velmi velké číslo. Teď mi dovolte velmi stročně, eh, abych zareagoval na to, co zde zaznělo od stínových zpravedajů. Myslím, že je to mnohem těžší než trojrozměrné šachy. Je to spíš jako robiková kostka. Něco změníte na jedné straně, ale nevidíte, co se děje na té eh, straně mm, druhé. Eh, zkrátka, mm, nechníme učinit něco, co by poškodilo ty nejméně rozvinuté státy. Já jsem eh, tu často slyšel, že index HDI je dalším indexem, který je zajímavý. My jsme se tím také při naší analýze zabývali, zvažovali jsme, tento index, ale skutečnost je taková, že tento index pro nás eh, nebude použitelný minimálně do roku 2015, protože nemáme eh, úplné údaje ze všech států a ze všech eh, oblastí. Také by to mohlo mít určité právní ehm, důsledky, důsledky, o kterých tady teď nebudu hovořit, ale pokud by vás to zajímalo, tak vám to velmi rád vysvětlím někdy jindy. A ještě velmi stručně, protože teď chci odpovědět na vaše otázku, pane předsedo, to jsem si nechal nakonec. Cílem eh, rozšíření GSP plus eh, či to rozšíření GSP plus není eh, tak eh, hrůzostrašné, jak se zdá. Možná by se do toho Pakistán opravdu dostal, ale vzhledem k tomu, že počet eh, partnerů, kteří budou mít dohody o volném obchodu z GSP plus, tak by to vedlo vlastně k nižší podpoře státu v GSP. To znamená, že by se měla zachovat ta podpora pro eh, dovoz. Takže na závěr eh, výsledkem by tady bylo, že bychom podporovali eh, vývoz ve výši zhruba 4 miliard, což je stejné jako dnes. Děkuji vám. Možná bych užil jiná slova, ale i tak vám děkuji a tak zpátky dávám slovo panu zpravodaji. Já jsem přemýšlel, jestli mám využít té přihrávky a mám se vyjádřit k tomu, jestli eh, Pakistán je způsob, eh, jakým eh, bohaté státy trestají ty chudé státy, nebo jestli to je plýtvání peněz. Otázka je, jestli to nejsou spíše lidé, kteří prostřednictvím cel eh, za to eh, zaplatí a kdo má eh, tedy dnes prospěch z toho současného celního režimu a kdo ne, to je otázka. Ale já si myslím, že o to by nám ani jít nemělo a mě o tom nejde v tom mém návrhu. Měli bychom se snažit najít co nejlepší rovnováhu v EU a mně jde o to, jak nalézt maximální užitek pro ty státy, které to potřebují. To by mělo být v popředí našeho úsilí. A potom se můžeme bavit o tom, co obchod způsobuje nebo nespůsobuje, ale eh, jinak to je ta eh, nejdůležitější věc. Čím více člověk se věnuje těmto otázkám, tím více eh, se zabývá textilem, Já vím, že komise teď změnila počet těch států, kterých se to dotýká, takže to v podstatě bude mít stejný eh, dopad. A jde o to, jak eh, u veškerého textilu eh, zavést určité pojistky. Takže já dělám jenom to, že se snažím zavést bezpečnější prostředí pro ty, kteří mají své obavy. Otázka je, jestli chceme více jistoty, a nebo chceme větší otevřenost o textilu. A já rozhodně teď nechci, aby jsme začali diskutovat o textilu. GSP plus je politická věc, samozřejmě o tom není pochyb. Celá eh, věc je o tom, jak využít naší měkké síly a snažit se to eh, adaptovat na naše podmínky. Pokud státy říkají, že chtějí více nebo méně zemí, které by do toho spadaly, tak to je otázka, ale já si myslím, že bychom to měli využívat více. Ale potom to velmi přísně monitorovat a ověřovat, že jsou plněny ty podmínky a komise také chce to všechno zpřísnit, takže to je dobře. A teď eh, pokrytí produktu. Já si eh, s velkým zájmem eh, přečtu, co komise připravila. trochu mě pobavila, komise říkala, že ten původní návrh byl dokonale vyvážený a že, se, do něj, že do něj nemáme hm, zasávat. Ale já vůbec nechci, aby to bylo méně ambiciozní. A méně štědré a proto tam například navrhuji zavedení těch nových celních kategorií. Dovozci se mě obrátili a hovořili se mnou pouze o jedné jediné věci, o textilu. Ale to já jsem neřešil, já jsem se snažil řešit eh, to, co je politicky možné v našem kontextu a podle mě to je dobrý signál, můžeme některé státy z toho vyjmout, ale Snažíme se řešit prostřednictvím pokrytí produktu. Teď pokrytí státu. Já mám svoje oblíbené země, kde mě opravdu velmi mrzí, že eh, nemůžou eh, mít tuto podporu, pak mi tam některé země vadí, to, ale tak to bude vždycky. Index lidského rozvoje nemá cenu srovnávat s tím indexem Světové banky, protože eh, v tom indexu lidského rozvoje už je obsažen ten index Světové banky a proto bychom to vlastně replikovali. A já jsem otevřený jiným nápadům, ale už jsem se nad tím hodně zamýšlel a nic eh, lepšího mě nenapadlo. Když Eh, to bude jenom Keith Taylor, který se mnou souhlasit eh, nebude, tak si myslím, že se mi podařilo eh, uspokojit všechny ostatní. My se máme rádi s Keithem a myslím, že kdyby se mnou ve všem souhlasil, tak by to bylo trošku divné. Tak, to byla důležitá věc, proto jsem na to dal trochu více času, ale teď už budeme poslat mnohem, mnohem rychleji. Bylo číslo 16, evropská normalizace, příslušným výborem je Junko. Jde o naše stanovisko tomuto výboru. Pravodem je Frank Plus, to je PP. A já mu tímto předávám slovo. Merci, monsieur le, le président. Děkuji, pane předsedo. Jak už jsem vám říkal naposledy, návrh na řízení komise je revizí eh, stávající směrnice. Ten současný systém funguje relativně dobře jde o to, jak eh, postihnout ten poslední vývoj, než eh, dělat nějaké radikální eh, změny. Chtěl bych říci, že jsem na této zprávě úzce spolupracoval se zpravodajem výboru IMCO, paní Lara Komi. Paní Lara Komi. Teď jde o velmi důležité hospodářské aktivity, které mají velký dopad na otevření trhu, na hospodářský růst, to má to velký dopad na obchodní výměnu. Merci. Elle a de nombreuses conséquences sur les échanges. La normalisation... Eh, normalizace může být někdy využívána některými protekcionistickými státy pro vytváření bariér eh, svobodné nebo volné výměně obchodu. A proto je potřeba, abychom se drželi mezinárodních norem, eh, prostřednictvím například mez, mezinárodního orgánu pro normalizaci. Bylo také dobře, aby komise do pracovního programu eh, zabudovala tyto mezinárodní normy. My jsme to také konstatovali během naší poslední diskuse. Naše stanovisko se týká hlavně technických otázek, IKT, technických specifikací. To jsou eh, zružení podniků, které společně vypracovávají technické specifikace, to je jakési forum nebo konsorcium mezinárodní povahy. Velmi často to jsou tedy věci, které mají dopad na mezinárodní úrovni, nepodléhá to stejným podmínkám jako evropské normalizační orgány ENO. Toto je zvláštní sektor, je to velmi dynamický sektor a ta normalizace musí velmi rychle reagovat, aby zachovala interoperabilitu a také podpořila eh, hospodářskou soutěž a inovace. A právě z toho důvodu eh, je tady více technických inovací než v jiných oblastech. Z mezinárodního pohledu ty technické specifikace musí být podpořeny, protože to má mezinárodní dimenzi, přispívá to k otevření mimoevropských trhů a odstraňuje to technické překážky obchodu. I tak eh, se to ale dnes moc neví na evropské úrovni a členské státy na to nemohou odkazovat při vypisování veřejných zakázek. Ve svém návrhu komise navrhuje to, že bychom mohli uznávat ehm, tyto technické specifikace jako závazné normy na návrh členského státu nebo z vlastní iniciativy v okamžiku, kdy to splní určité požadavky. My si nicméně myslíme, že tento přístup neumožňuje vyřešit eh, problémy, eh, se kterými se potýkáme. Eh, vlastně tím vytváříme možnost zasahování komise do těchto otázek. Komise by se takto mohla z vlastní iniciativy rozhodnout, že určitá technická specifikace je také norma, bez toho, aby to vypracovaly normalizační orgány. Ale my si musíme vědomit, že tato politika nesmí zasahovat do procesu normalizace, protože to je proces založený na dobrovolnosti. A aby to mohlo být eh, uznáno za normu IKT, tak eh, ta specifikace musí vyhovovat požadavkům, které jsou obsaženy v příloze. A proto se můžeme ptát, na jakém základě by komise uznávala takovou technickou specifikaci, nebo, nebo jinou, na rozdíl od nějakých jiných norm. Došlo by tady také k vytváření matku mezi normami a technickými specifikacemi. Ta fora nemají stejné povinnosti jako ENO, ty normalizační orgány, a nezohledňují všechna sociální, ekologická nebo spotřebitelská kritéria. Stejně tak eh, nemají povinnost zachovávat koherentnost, kdy nelze přijímat opačné normy nebo vypracovat normy, které by duplikovaly už to určité předchozí normy a musíme tedy zachovat jasné rozlišení mezi normami a technickými specifikacemi, aby tím eh, nevnikal eh, paralelní normalizační proces. Kritéria, která musí splňovat tyto specifikace, nebo ta, která, která vypracovala komise, jsou neúplná. Jde tedy hlavně o zajištění koherentnosti. Eh, z rozhodnutí 28. listopadu eh, vyplývá, že komise přijala rozhodnutí vytvořit eh, evropskou platformu pro normalizaci IKT, složenou z zástupců vnitrostátních orgánů členských zemí a zemí E SVO, zástupců malých a středních podniků a průmyslového odvětví a dalších zúčastněných stran z řad občanské společnosti. Poslání této platformy bude radit Evropské komisi v otázkách normalizace, Proto navrhujeme, abychom byl přínos práce FOR a konzorcí v oblasti IKT se pokusil se spolu realitní platformou, vám všem členským státům odvolávat se na technické specifikace ve výzvách předkládání nabídek při zadávání veřejných zakázek. pokud tyto specifikace splní požadavky uvedené příloze, které zahrnuje všechna kritéria Světové obchodní organizace. Děkuji vám eh, za vaši pozornost a samozřejmě si s velkým eh, zájmem vyslechnu vaše reakce. Děkuji, takže teď eh, dáme slovo stínovým zpravodajům. A jako první to bude Werner Lange. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za přeložení této zprávy, z větší části mohu podpořit. Mám mě čtyři doplnění. Opravdu uh, si myslím, že do okohernost evropské politiky, normalizace A to bychom měli výrazněji vyjádřit. A dovedu si představit, že ten váš poznací na 310 by bylo možné ještě rozšířit. Abychom posílili eh, konkurenceschopnost, tak tím eh, musíme podpořit mezinárodní spolupráci. Máme v transatlantickém dialogu spolupráci o elektromobilitě, elektrických zásuvkách. To bychom chtěli podpořit. Potom jde o to, že normalizace musí být transparentní. A za čtvrté, musíme z eh, té normalizace posouvat rychle. A články 4 a 7 by měly zahrnovat i pevně stanovené lhuty, tak aby ten proces byl co nejvíce urychlen. Děkuji vám, pane předsedo. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí o slovo. Není tomu tak. To je škoda. Já si myslím, že ta zpráva je výborná. Teď tedy má slovo komise. Koho tady máme za komisi? Daniel Banč. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je tu několik takových klíčových bodů v tom návrhu zprávy. V první řadě si myslím, že je to ta otázka užití IKT specifikací pro platformy a konsorcie. Tady je důležité tedy poznamenat, za jaký, eh, jak se to tu navrhuje. Protože komise navrhuje užívání dvou aspektů standardizace. Týká se to vytváření standardů prostřednictvím Evropského standardizačního systému a tady tedy zdůrazníme evoluci, ne revoluci. To je jediný způsob, jak můžeme tedy vypracovávat standardy. Tedy budeme používat evropské standardizační organizace, tedy normalizační organizace, budeme vyvíjet tedy eh, standardy v oblasti IKT, a, a samozřejmě budeme také povzbuzovat i další konsorcia, aby kdykoliv bude možné spolupracovali s evropskými normalizačními organizaci. Pak je to ale druhá část toho návrhu a ta se netýká vytváření norem. Týká se toho, aby se využívaly stávající normy v oblasti IKT, které trh již přijal, tedy eh, normy pro internet nebo Wi-Fi a tady samozřejmě toto v dnešní době není možné uplatňovat stejná kritéria a ustanovení, která se používala při připravování norem, kdy jsme si přáli tady tu mít plnou kontrolu Evropského normalizačního systému. Když hovoříme o užívání těch stávajících norem, ty potřebujeme pro uplatňování evropských politik, elektronické řízení, přístupnost dopravy a podobně. Samozřejmě vždy to musí projít vyhlášením veřejných zakázek a celým tímto procesem. Je třeba tedy uplatňovat řádná pravidla trhu, zapojit malé a střední podniky, zkrátka je tu celá řada různých kritérií. A z toho důvodu tedy to, ten pojem koherentnosti eh, tu příliš není zastoupen například v eh, kodexu eh, VTO se toto objevuje. Je to určitý takový pojem, který je, ale musí být zahrnut do toho procesu normalizace, aby se vyhýbalo nějakému překrývání či duplikace. Tady tedy je to tak, že pokud existuje norma, tak je třeba si tedy uvědomit, zda ji uplatnit, zda bude pro nás přínosná. Takže Komise není zapojená do vypracování těch norem v oblasti IKT. My v podstatě jediné, co děláme, že pracujeme na těch stávajících normách a rozhodnujeme, zda je budeme používat, zda budeme uplatňovat tedy ten proces, který zajišťuje všem zúčastněným stranám otevřenost, transparentnost a který tedy projde tím testem eh, veřejného zájmu. To je tedy takové zjednodušené, zjednodušený postup, jak řekl tedy pan eh, Prus, taková platforma eh, pro zapojení všech těch zúčastněných stran do celého procesu. A my máme tedy určitá jasně stanovená striktní kritéria, která ty normy musí splňovat. A e, jak jsem řekl, my tedy nějak e, nechceme uplatňovat standardy, které jsou zastaralé nebo neuplatnitelné. A My tedy nemáme, eh, není naší pravomoci tady vnucovat nějaká pravidla pro nějaká cizí konsorcia, která netvoří součást toho evropského normalizačního systému. A myslím si, že tedy eh, doba eh, pokročila. To byly v podstatě ty hlavní připomínky, které jsem si přál sdělit za komisi, nicméně i tak jsme vám k dispozici. Děkuji, pane předsedo. Ano, děkuji a nyní vracím slovo panu zpravodaji aby se vyjádřil k tomu, co tu zaznělo. Oui, merci, monsieur le président. Je... Děkuji. Děkuji všem stěným zpravodajům a také zástupci komise za jejich eh, reakce na tuto zprávu. Ještě několik eh, málo slov o té koherentnosti, o čemž hovořil pan Lange. Já jsem měl pocit, že ta koherentnost je jedním z kritérií EVTO ale pokud to není úplně jasné tam, tak já si myslím, že to je naprosto zásadní věc v oblasti eh, norem. A mezinárodní spolupráce mi rovněž přijde eh, jako velmi důležitá věc. Takže eh, budeme spolupracovat na formulaci pozměňovacího číslo 10, co se týče těch článků 7 a 4 tak to je o konkurenceschopnosti, tady s vámi souhlasím, ale nevím, jestli se nedostáváme trošku mimo oblast našich kompetencí, protože tady jde pouze o stanovisko, ale <clears throat> můžeme pracovat na zohlednění eh, té vaší připomínky. Možná, že jsem to předtím eh, nicméně nevyjádřil úplně jasně eh, o transparentnosti. V podstatě to jde ruku v ruce, transparentnost a koherentnost. A, takže budeme dále pracovat na formacích v tomto stanovisku a doufám, že se nám podaří eh, tam eh, zohlednit to, co jste říkal i vy. Eh, to je všechno, pane předsedo. pan předseda se vrací k GSP. Zapomněl jsem říci, uvést lhuty pro pozměňovací návrhy. Předtím jsem si nevědomil, nebo jsem si nevšiml, že Helmut Scholz se hlásil o slovo. To jsem eh, udělal velmi nerad, nebo nerad jsem vás opomněl. Já se vždycky snažím dát eh, slovo všem, kteří se přihlásí, takže eh, se vám omlouvám. Ale myslím, že jsme dospěli ke kompromisu. Ta lhuta pro přeložení poznacích návrhů se tím prodlouží do 28. ledna. Ledna. A v tomto případě u té normalizace to bude 5. ledna, takže moc času na to není, ale tady jde o to, že musíme poslat naše stanovisko příslušnému eh, výboru. Takže tu lhutu navlivníme. A nyní další bod je bod číslo 17 mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách uzavřených mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky. Je to zase stanovisko pro jiný výbor, je to ITRE. Spravodajem eh, pro toto stanovisko je Janik Žado za zelené a já mu tím dám slovo. Děkuji, pane předsedo. To je už třetí diskuse k tomuto tématu. A já myslím, že už se nám podařilo tady dospět ke koncensu. Myslím, že obecně, nejenom na tomto výboru, panuje přesvědčení, že návrh komise je dobrý a že bychom měli spíše posílit. Při eh, přeskoumávání těch mezivládních dohod to přeskoumávání by nemělo být jenom možností, ale mělo by se to stát běžným postupem. Když to eh, říkám, tak eh, vůbec nejde o to že by to měl být nějaký proces schvalování ze strany komise těchto mezivládních dohod. To rozhodně ne, není to ani v Lisabonské smlouvě, ale jde o to, aby eh, existoval naprosto běžný postup přeskoumání těchto dohod, eh, jestli jsou v souladu s evropským právem. A druhá věc, kterou změňujeme v tomto stanovisku, je to, že je potřeba zajistit, aby tyto Eh, mezinárodní dohody byly nejenom v s evropským právem, ale by také eh, odpovídaly eh, evropským cílům v oblasti energetiky a klimatických změn. To je všechno, pane předsedo. Děkuji, Bernd Lange, jako stínový zpravodaj. Děkuji. této otázce si myslím, že mezi námi není jakýkoliv rozdíl, jakýkoliv rozdíl. Chci to jenom doplnit. Ten apel na aktivní role, roli komise při aktivním přeskoumávání souladu se smlouvami by to neměla být uměřená nebo eh, umírněná role, měla by komise být co nejaktivnější, abychom zajistili koherentnost práva. A druhu, druhé doplnění je to, že to jsou věci, které souvisejí s obchodní politikou a pokud se to dotýká obchodní politiky, tak by tady mělo, měl být eh, zajištěn normální postup se zapojením parlamentu. Thank you, listening. Děkuji a nyní si vyslechneme komisí. Pan Olivier. Merci, monsieur Děkuji, pane předsedo. My nemáme žádné další připomínky v této fázi. Několikrát jsme už eh, se vyjádřili, nesprávně technické připomínky a to je tedy všechno z naší strany. Ano, a lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je velice krátká, 4. ledna. Zase je to proto, že musíme tedy eh, vypracovat stanovisko pro příslušný výbor. Tímto děkuji panu zpravodaji, děkuji vám kolegové i komisi a nyní bod číslo 18 dnešního pořadu jednání a tím je Absolutorium 2010, souhrný rozpočet EU, oddíl 3, komise. Zase zde příslušný výbor je jiný výbor. My jsme se rozhodli, eh, že vypracujeme stanovisko. Je to poprvé, co tak činíme. Naším navrhovatelem je pan Petr Šťastný za PPE a Návrh stanoviska je k dispozici pouze v angličtině a myslím si, že jsme se eh, eh, dohodli, že tímto odstoupíme od pravidla multijazyčnosti a můžeme takto pokračovat eh, s touto úpravou v této věci. Uh, dear colleagues. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já bych rád na úvod chtěl říci, že v tomto stanovisku je tedy rozhodnutí účastnit se na eh, procesu absolutorie 2010, což bylo velice dobře naplánováno. Jsou to nové legislativní pravomoci vyplývající z Lisabonské smlouvy a my jsme se rozhodli, že budeme tedy dohlížet na výdaje jejich rozpočtu Unie v oblastech, které spadají do našich pravomocí, tedy navýšené pravomoci musí jít ruku v ruce s navýšenými zodpovědnostmi. A co se týče absolutoria 2010, je důležité mít na paměti, že účetní dvůr nečiní žádné specifické poznámky ve věci obchodní politiky a příslušných nástrojů. Hlavní závěr účetního dvora je za prvé, co se týče zodpovědnosti spolehlivosti vyučtování a tedy toho, aby všechny ty operace a finanční částky byly správné a že je tedy tady určité doporučení, aby to došlo k určitému vylepšování a zejména zdůraznují i informační systém. Za druhé, co se týče e, nesrovnalosti transakcí, Tady, co se týče finančního roka 2010, tady se rozlišuje mezi příjmy, závazky a platby. Tady máme eh, závazky od eh, do konce prosince 2010, tedy že je všechno v souladu, nicméně co se týče plateb, tady se zdůrazňuje, to, eh, že to došlo k určité věcné chybě, co se týče tedy eh, toho rozsahu 3,7 u veškerých výdajů Evropské unie. A eh, co se týče účetního dvora, to je zapříčiněno tím, že tedy ta závěrka do konce roku 2010 byla postižena tedy touto chybou věcnou chybou. A v tomto mém návrhu stanoviska navrhuji, abychom se věnovali určitým klíčovým věcem, které podpořil náš výbor i v tom předchozím rozpočtovém období. A myslím si, že eh, vzhledem k tomu, že jsem navrhovatelem, tak a je mou povinností poukázat na ty skutečnosti, že tu účetní dvůr a nevěnuje pozornost těmto konkrétním věcem. Je třeba tady zdůraznit, že tu máme určité obavy a je lépe na, na to poukázat dříve než později. A za třetí je třeba také zajistit, že naše politika pomoc ve prospěch obchodu Eh, bude tady eh, mít řádné finanční prostředky. Prostředky Unie musí být využívány účinně s cílem lépe integrovat příjemce na základě pravidel toho světového obchodního systému a musí to být také v souladu dalších cílů celé strategie eh, výdaje, co se týče právě této politiky pro obchod, pomoci pro obchod, se navýšily ve všech oblastech, ve všech odvětvích Každoroční eh, příspěvky navýšily 10 miliard eur, v podstatě třetina pochází z rozpočtu EU a dvě třetiny z členských států. Objem se téměř dvojnásobil od roku eh, v tom období 2000-2005 ve srovnání tedy s tímto obdobím a obdobím 2005 až 10. Pak eh, makrofinanční pomoc. Tady jsme učinili rozho- důležitá politická rozhodnutí, co se týče tady výdajů v, té, v tomto druhu pomoci na úrovni eh, buď půjček, anebo eh, grantů prostřednictvím příslušných nástrojů. Tento nástroj byl zaveden v roce 98 a, a máme tu tedy závazky v hodnotě 7 miliard eur. Souhlasím s komisařem Renem, že makrofinanční pom- pomoc je opravdu velkým příspěvkem k zajištění makroekonomické stability a, a také pro potenciální um, partnerské země. Uh, je důležité také zhodnotit zapojení Mezinárodního měnového fondu a jeho příslušných nástrojů. My tady navrhujeme, aby byly provedeny kontroly v oblasti makrofinanční pomoci a to jak ze strany komise, tak účetního dvora a aby to tedy bylo prováděno na základě tedy pomoci eh, parlamentu, tedy kolegislátora. Pak eh, tu máme věc, která se týká podnikatelských center v Číně, Indii a Thajsku. Celý tento eh, postup vlastně eh, se týká toho, že se musíme zaměřovat na důležité trhy, musíme se zaměřit na naše společné zájmy, mít jasné programy, snažit se tedy i o koordinaci mezi Evropany a to si vyžaduje vizi, trpělivost, dialog a diplomacii a já jsem přesvědčen o tom, že tady podpora parlamentu je dobrá, aby tady tato centra dobře fungovala, ovšem zároveň musíme eh, plnit tu naši zodpovědnost, tedy zajistit, že budou prováděny nezbytné kontroly, abychom zajistili řádné a účinné fungování těchto středisek a těším se tedy eh, na projednání s vámi všemi a doufám, že tedy společně vypracujeme dobré stanovisko na téma absolutoria 2010 a že se nám to vše podaří završit do konce února. Děkuji. Eh, nikdo se o slovo nehlásí, takže jen řeknu, že prezentace návrhu stanoviska bylo správné. Vyslechneme si tedy zástupce komise, pan Vampuky. Děkuji, pane předsedo. Nejprve eh, vítám, že tento výbor má eh, takový zájem o absolutorium. Ehm, také velmi vítám, že pan zpravodaj eh, zmiňuje, že DG Trade se neobjevuje ve zprávě Evropského účetního dvora. To je částečně dáno tím, že náš rozpočet je poměrně eh, omezený, ale za druhé také proto, že jsme velmi přísní v tom, abychom dodržovali eh, tedy přísná účetní pravidla. Pan zpravodaj hovořil, že obchodní pomoc by se měla využívat e, účinně. Pokud se podíváte na zprávu účetního dvora, zjistíte, že vše, co souvisí s vnější pomocí, e, je, eh, tam je tedy pouze chyba 1,7%, což je pod tím Prahem 2%, kterou, což je tady Prah, který účetní dvůr používá. Pokud jde o makrofinanční pomoc a obchodní centra, na tyto otázky nejsem tedy eh, odborníkem, ale v červenci 2011 jsme poslali zprávu o Eh, k této věci Evropskému parlamentu, kde jsme tedy konkrétně hovořili o půjčce Ukrajině. A pokud jde eh, o obchodní centra pro malé a střední podniky, tři obchodní centra, tedy pro Evropu, fungují pro eh, Čínu, a Indii jsou to eh, zatím velmi eh, nové záležitosti, takže tam je trošku brzo na to, abychom hodnotili. Budeme toto hodnocení provoz, provádět v roce 2012, až tedy budeme mít dostatečné informace o využití těch finančních prostředků. Eh, děkuji, pane Šťastný. Chcete zareagovat ještě na závěr? Já chci jen zdůraznit to číslo 3,7. 3,7 eh, rozpočtu, což je mnoho miliard, 140 miliard eh, ročně. Eh, pardon, náš rozpočet je více než 10 miliard, takže 3,7 je velké množství peněz Tady se jedná o výdaje, kde vlastně nevíme, eh, co se s těmi prostředky stalo. 2% možná jsou eh, dobrým Prahem, ale ať už účetní dvůr říká, co chce, náš výbor by měl odvádět svou práci a já doufám, že eh, komise se nad tím zamyslí a zajistí, aby prostředky z rozpočtu byly využívány účinně a správně. Děkuji. 5. Eh, ledna to je lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů, opět velmi krátká lhůta. protože je to tedy stanovisko pro jiný výbor. Dostáváme se k poslednímu věcnému bodu, což je bod 19. Eh, říkám si, kolik dalších výborů má takto nabitý program. Tento bod se týká obchodních aspektů východního partnerství. Je to první výměna názorů, takže si velmi pozorně vyslechneme pana zpravodaje, kterým je Miloslav Ransdorf eh, za GUE. Thank you, Chairman. Yeah, I have some excerpts, uh, to... Děkuji, pane předsedo. Jak jste již řekl, jedná se o první výměnu názoru k této problematice. Potíž je v tom, že v této věci Evropská unie eh, se dopustila celé řady chyb. Za prvé tlak vyvíjený na Bělorusko. Bělorusko je hospodářsky fungující země, je to spolehlivý obchodní partner a orgány, které tuto zemi řídí, jak se e, nerozbilo velké podniky a tyto velké podniky dále fungují, dále vyvážejí a potíž je v tom, že my vlastně pořádně nerozumíme, jaká je ta mocenská struktura státu, protože na e, prezident má pouze jednu zkušenost z minula a ta ta zkušenost je tedy návštěva jednoho z obchodu a považuje tedy Bělorusko za takový trošku větší sovchoz. Prezident stabilizoval zemi a zároveň ji řídí autoritativně. Co tedy potřebuje Bělorusko ve vztahu? Za prvé problémem je finanční sektor. Systém uvěrování je velmi slabý a v případě těžkého strojírenství je potřeba financování eh, velmi vysoká. A protože západní partneři nejsou ochotni Eh, investovat v Bělorusku. Finanční prostředky se tam dostávají z jiných států, například eh, z Číny a eh, od arabských investorů a finančníků. A já myslím, že pro Evropskou unii je velká příležitost reformovat tuto zemi zevnitř. Pokud tam bude existovat finanční sektor, může se eh, v té zemi vyvíjet určitý, či mít určitý vliv. Takže to je jeden z problémů Běloruska, finanční sektor. Druhý problém je institucionální rámec a právní rámec. My v této věci můžeme učinit mnoho, Běloruští eh, běloruské orgány se velmi zajímají o právní rámec Evropské unie a o administrativní nástroje, zajímá je eh, fungování institucí, eh, odpovědnost, finanční předpisy, účetnictví. To vše lze velmi snadno zanést do právního rámce Běloruska, ale je potřeba tyto aktivity příslušným způsobem podporovat a eh, podporovat jejich větší efektivitu. Takže ten zájem je v tuto chvíli vysoký, zájem narůstá, je to opravdu obrovská příležitost pro nás jako Evropskou unii abychom ovlivnili chod eh, věcí v tomto státu. Ukrajina, to je jiný případ. Velká, bohatá země, která není řádně zpravována a která, ve které jsou obrovské rozdíly mezi jednotlivými regiony. chtěl bych říct, že jedna věc, která je pro návštěvníky velmi eh, zvláštní, je to, že ta země není hospodářsky eh, soudržná a 25 HDP se vytváří v jediném regionu Petrovsku. 50 eh, nerostů, které se používají v průmyslové výrobě, se těží v tomto jediném regionu. To znamená, že je to obrovská propast mezi východem a západem země. My můžeme podpořit integraci země tím, že eh, se podělíme o zkušenosti se fungování a financování infrastruktury. Některé změny, které byly provedeny, jsou nevratné. Po politických změnách souvisejících s rozpadem Sovětského svazu eh, jsou tedy nezvratné. Původně bylo administrativním centrem Charkov, eh, dříve hlavní město do roku 1931 toto město bylo velmi hrdé na eh, strojírenské podniky. Většina z těchto strojírenských podniků eh, přestala fungovat. A také to byl velký potenciál v technických eh, univerzitách. Těch tam bylo hned několik, bylo 50 univerzit v Charkově. Dnes Charkov patří mezi města, která jsou zcela pod vládou eh, kriminálních struktur, organizovaného zločinu. Myslím, že hlavním problémem je korupce a pronikání zločineckých organizací, zločineckých eh, struktur do, politické, do politických sfér. Tento problém eh, například v Bělorusku vůbec neexistuje. Eh, problém v mezinárodních otázkách, a to je velmi zajímavé, je to, že část Ukrajiny je pod vlivem eh, činnosti členských států EU. Například eh, Maďarsko, a to je má osobní zkušenost Maďarsko, některým eh, lidem v transkarpatské oblasti vydává maďarské pasy, A to je velmi důležité, protože lidé z této oblasti mají možnost pracovat, odjet za prací do Evropské unie. To platí také pro eh, Moldávii, kde rumunč, rumunské úřady nabízí eh, těmto občanům rumunské pasy. protože eh, tato část byla až do roku 1940 pod názvem eh, Bezarábie součástí Rumunska. Moldavsko je eh, opět jiný příklad než Ukrajina a Bělorusko. Moldavsko má potíže s teritoriální integrací státu. Dosud na území tohoto státu eh, fungují eh, ruské vojenské jednotky navzdory různým jednáním a výborům a tak dále se, jak se nepodařilo dosáhnout v této věci žádného pokroku. A Moldovsko velmi trpí tím, že jí chybí teritoriální integrace. To je velká překážka pro obchod. Pokud jde o obchodní příležitosti, tak zde je třeba říci, že Moldávie mm, požívala určitých výhod, pokud jde o prodej eh, vína a eh, různých alkoholických výrobků, brandy a tak dále během eh, sovětské éry, ale dnes se tyto produkty na evropský trh vůbec nedostávají. To je tedy také další velmi složitý příklad. Existují tu ovšem eh, také problémy s dopravou. Nejbližší eh, přístav je eh, u ústí Dunaje, ale tento přístav jaksi není vybaven pro moderní dopravu. Takže velkou překážkou je tady vývoz eh, či dopravní problémy při vývozu. Kavkaz. Situace na Kavkaze je také jiná. My jsme měli nedávno možnost eh, navštívit eh, Kavkaz v rámci Euronestu. Navštívili jsme Azerbajdžán Pan předseda přerušuje. Mohu vás poprosit, abyste to urychlil, bohužel nám dochází čas. Pan Razdorf pokračuje. Já vím, že eh, čas už moc nezbývá. Takže já tedy v zájmu diskuze přenechám prostor pro kolegy. Ehm, pan předseda říká, no, už tady mnoho kolegů nezůstalo, takže mám tu jediného Eh, stínového zpravodaje pana Kutáše. Eh, děkuji, pane předsedo. Než eh, se pustím do diskuze, tak bych chtěl poprosit výbor, aby zajistili rumunské tlumočení, tak aby to bylo trvalé, nikoli pouze občas. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodajovi za Eh, velmi podrobnou eh, prezentaci. Také bych chtěl vyjádřit eh, svou, své přesvědčení, že je potřeba prohloubit, prohloubit spolupráci a vztahy se východními parpr, hm, partnery. Samozřejmě nechceme zanedbávat tuto část naší východní, eh, naší východní politiky sousedství, eh, nedávné události eh, v arabském světě, jak se vedly k větší pozornosti na tento region. Nicméně ten zmražený konflikt, který je hned na naší východní hranici, je důležitý v tom, že je to stále riziko pro Evropskou mm, unii. Myslím, že je praco- potřeba pracovat na tom, abychom zajistili větší stabilitu zemí, které patří do eh, našeho východního partnerství a je třeba také eh, zajistit svobodu tisku, podporu rozvoje obchodní eh, občanské společnosti a rozvoj demokratických institucí. Proto jsem v roce 2009 eh, pracoval pro Institut pro občanskou společnost, který podporuje dialog mezi vládami a občanskou společností. Pokud jde o obchodní aspekty, domnívám se, že Eh, uzavření asociačních dohod eh, umožní další rozvoj jejich obchodní a politické integrace. Signál, který vysílá Evropská unie, eh, vyslala Evropská unie během summitu s Ukrajinou, byl jasný. Nelze uzavřít dohodu se státem, kde politická elita se plně neangažuje k vytvoření demokratických struktur. Na závěr chci říci, že tyto asociační dohody musí být silným nástrojem, které Evropské unii umožní dokončit demokratizační proces daných států. Děkuji. George. Děkuji vám, Georgi. Co se týče tlumočení, v tom máte samozřejmě pravdu, máte na to právo mít tlumočení zajištěno ve všech jazycích. Někdy dojde k tady takovému nedopatření. Mně eh, bylo řečeno, že eh, ten dotyčný tlumočník onemocněl a nebylo možno tedy eh, zajistit ani náhradu. Ale samozřejmě, že máte pravdu z principiálního hlediska. A nyní pan Luke Devin za komisi, prosím. Děkuji, pane předsedo a budu hovořit stručně, protože doba již pokročila. Nebudu se vyjadřovat ke všem těm věcem, kterých se dotkl pan zpravodaj, protože v podstatě zacházejí i za to téma obchodních vztahů. Pouze stručně představím to, co my na komisi děláme Eh, pro ty obchodní aspekty východního partnerství, protože víte, máme tu takový, eh, takový nový politický podnět, který vzešel ze samitu na konci září. Chci říci, že tu máme takové dva hlavní eh, pracovní kanály s těmito zeměmi, v první řadě multilaterální aktivity pro šest zemí východního partnerství a v pak také organizujeme takové obchodní panely, což jsou vlastně setkání, která umožňují těmto zemím lépe pochopit legislativu EU a také podporovat kontakty mezi vládami, podnikateli a podnikateli a vládami mezi těmi zeměmi a Evropou. Co se týče těch bilaterálních kanálů, tak tady, jak asi víte, probíhá několik eh, jednání, nebo která by měla být i v brzké době uzavřena s těmito zeměmi. Eh, co se týče Ukrajiny, tady jsme uzavřeli jednání po 18 kolech, bylo to, byly to tři roky jednání pro tu takzvanou hloubkovou komplexní obchodní dohodu. Tady takový to druh jednání to byl a nyní čekáme aby dozrály politické podmínky pro podepsání takové smlouvy. Co se týče Gruzie a Moldavska, tady, jak víte, 2. září jsme oznámili FTA s těmito dvěma zeměmi. A jak jistě víte, ten výraz DC, předtím FTA, znamená tady hloubkovou a komplexní dohodu, takové řekněme přiblížení se, ne že komplexně převezmou evropská AKI, ale že se tedy pokusí e, přiblížit k něčemu takovému, co obsahuje tisíce stránek. Jak řekl pan zpravodaj, je to důležité například u Moldavska nebo i u Gruzie, protože tyto země Eh, mají téměř nulové celní tarify, nicméně nemohou být vyváženy například z důvodu SPS, tedy sanitárních, fitosanitárních důvodů. Moldavsko nemůže a, a například eh, vyvážet tony masa, ani vajíček, ani jednoduše tedy žádné uh, produkty, které pocházejí z, ze zvířat právě z důvodu toho eh, nedodržování těch sanitárních podmínek. A, takže tady tam nedošlo k dodržení určitých pravidel. Takže je důležité, že se jedná tedy o takové přibližování se z té eh, normativní stránky je důležité, co se týče zachování hodnot i určité míry předvídatelnosti, také co se týče boje proti korupci. Víme, že v některých zemích v podstatě ani neexistují taková pravidla, ale z pragmatického hlediska je to důležité při vývozu eh, zboží. Co se Arménie týče, Arménie byla tak trošku v pozadí, co se týče přípravné práce, nicméně hodně pokročila v roce 2011 a Máme jasnou cestovní mapu, je tam několik eh, málo bodů, které musí být dokončeny a doufáme, že pokud se jim to podaří, tak tedy můžeme zahájit jednání na DCFTA v první polovině 2012. Co se Běloruska Azerbajdžánu týče, tam ta situace je naprosto odlišná. Asi víte, že tyto země nejsou členy VTO, i pak může to být otázka politické vůle případě Běloruska či Azerbajdžánu. V podstatě tam tedy nějaké pohyby jsou velice pomalé. Bělorusko se rozhodlo eh, připojit k celní unii s Ruskem a Kazachstánem a to rozhodně věci nezjednodušuje, protože, jak víte, celní unie s Ruskem a Kazachstánem je spíše v takovému slaďování vyšších tarifů Ruska než nízkých tarifů Kazachstánu. Takže nemáme plány zahájit DCFTA tady s těmito dvěma zeměmi a za daných okolností, pokud tyto se tedy nezmění. Abych to tedy zhrnul, v podstatě to je vše, co provádíme s těmito zeměmi. Asi já samozřejmě bych měl ještě říci, že jsme samozřejmě vždycky k dispozici členům vašeho výboru a odpovědět jakékoliv vaše dotazy. Děkuji vám. Děkuji. A znovu předám slovo našemu zpravodaji, aby se vyjádřil na závěr. Thank you, I will stretch. Děkuji. Já to zdůrazním eh, v mé zprávě, tedy všechny ty obchodní záležitosti, včetně energetiky, protože energetika je velice důležitá pro tuto skupinu zemí. Co se Ukrajiny týče, tady je to možnost vývozu elektrické energie a také ropovody a plynovody jsou velice důležité, zejména pro země střední, jižní a východní Evropy, jak jsme zaznamenali v průběhu té plynové krize v roce 2009. A co se týče Kavkazu, tady víme, jaké jsou tedy zdroje ropy a, a plynu Azerbajdžánu. Azerbajdžán je velice důležitým partnerem v rámci projektu Nabuko a, a dozvěděli jsme se, že tyto zdroje Azerbajdžánu nebudou dostatu, dostatečné, aby tedy mohli um, pokryt všechny ty zásilky do Evropy, nicméně to samozřejmě důležitý partner pro nás. A na závěr eh, jedno takové pozitivní hledisko eh, hospodářského vývoje Gruzie, to je nárůst produkce elektřiny. Elektřina se stala takovým hlavním zdrojem Eh, zahraničních eh, plateb pro eh, Gruzi, protože oni vyvážejí elektřinu do sousedních zemí díky uvolnění těch nových hydroelektráren. Takže já se v té zprávě soustředím zejména na ty obchodní aspekty našeho východního partnerství. Já vám děkuji a tímto jsme došli ke konci našeho zasedání. Nemáme žádné další body na pořadu jednání. A ještě musím poznamenat, že 29. února se budeme tomuto tématu věnovat po druhé. Další zasedání bude 25. ledna pokud nedojde k nějakému eh, jinému zasedání tohoto výboru. Děkuji vám všem, děkuji také tlumočníkům za jejich spolupráci a i překročení doby našeho zasedání. Přeji vám krásné Vánoce a šťastný nový rok.